So, können wir anfangen? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Už uh, žádné další eh, šarvátky mezi Kosovem a Srbskem. Zahajuji zasedání, máte námitky. Zdaleka ještě nejsme tak daleko. Je někdo proti eh, pořadu jednání? Máte nějaké další návrhy? Není tomu tak. Sdělení eh, nemám. A tím se dostáváme eh, k bodu 3. Zpráva o Srbsku. Chtěl by nás pan zpravodaj ještě něco říci? Ne? takže budeme rovnou hlasovat. Budeme hlasovat. A nyní kompromisní pozměňovací návrh 2. kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 33. kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 42. Kdo je pro?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 Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? A kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Kompromisní pozměňovací návrh 74, část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Seventy-four, second part. 74, druhá část. Closed. Končím hlasování. Asi bychom měli hlasovat ještě jedno. Hmm, byla tam nějaká elektronická chyba, bych tak řekl. 74 elektronické hlasování. Zahajuji. Vlastně 7 pro a 29 proti. 71, kde je pro? Kde je proti, kdo se zdržel? Kompromis 8, kde je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kovačev. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Tak tady 90, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 113, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Kompromis 11, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel a přijato? A 132, kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. 520 ku 26 a 4 se eh, zdrželi, takže zamítnuto. 133, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 134, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. A tím také 137, 136. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Tak já tady mám chybu, říká na řečník. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Vypadá to, že je to přijaté, ale ověříme. Končím hlasování. 32 jako 24 přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme.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 Kdo je proti, kdo se přijal, kdo se držel přijato, 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. Jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, čtyři eh, padlo. Takže kdo je pro eh, celé, umělec, celé toto umělecké dílo, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zpráva byla 50 hlasy ku dvěma a při čtyřech absencích schválena a srdečně blahopřeji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k eh, zprávě o Kosovu. Při této příležitosti eh, bych chtěl eh, přivítat a srdečně pozdravně členy výboru pro evropskou integraci Národního schromáždění Kosova, které vede předsedkyně Hojta Šarpiga. Vedou zde rozhovory se zástupci tady s různými institucemi Evropské unie. A já jsem rád, že tady máme tu příležitost eh, v jejich přítomnosti eh, hlasovat o této důležité eh, zprávě. Tím stáváme se k těm hlasováním. Paní Bilnáček, máte nějakou připomínku? Ne. Takže kompromisní pozměnovací návrh jednak, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kde se zdržel? Přijato. Ověříme. No, Končím hlasování. 20 ku 34. Zamítnuto. Kompromis 4.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Tak čtyřmi hlasy ku 20 přijato. A teď to měla být 24, že? Kdo je pro 94, kdo je proti, kdo se eh, hm, držel zamítnuto. Kompromis 5, kdo je proti, kdo je pro. Eh, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Ověříme. Sto 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 120. Kdo je pro? Co? Ne, to já jsem nikdy nekontroloval, ne, ne, neuvěřoval. 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, zamítnuto 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, přijato 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Čili ještě jednou 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kom... Pozdělací návrh 167. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Paní Voňáček. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych vás, kolegové, ráda informovala, že v kompromisu 14 jsme právě zjistili, že se opakují dva odstavce v Němče. Takže z technického důvodu tam odstraníme tato opakující se text. Doufám, že to můžete přijmout. Děkuji. v pořádku? Jsou námitky? Nejsou. Takže budeme hlasovat eh, o tom textu, jaký navrhla paní Unášek. Kdo je eh, pro kompromis 14, tak to upravený. Kdo je proti, kdo, je, eh, kdo se držel přijato. Nyní 122, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A ověříme. Končím hlasováním. 21 k 32 zamítnuto. 121, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 196, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 198, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 213, eh, 14 Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo... Ne, pardon, omlouvá se řečník. Kdo je pro? Kompromis 17. Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď návrh 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Pardon, 20. Omlouvá se e, řečník. Kdo je proti? Kdo je zamítnuto 21? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 23, 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? 26. Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Liberálové teď hlasovali dvakrát. Pro i proti. Takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 ku 32 zamítnuto. Nevím, kam šly ty liberální hlasy. 27, kdo je pro? K čemu to je také otázka?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 tak to je pravděpodobně oprávněná kontrola. její hlasování. Má přirozená sympatie pro pana Milana Mona mne eh, možná trochu eh, zaslepila. Končím hlasování. 16 k 38. Zamítnuto. A nyní eh, závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva ehm, byla 37 ke 12. Eh, při 9 eh, zdrživších se přijata. A blahopřeji také eh, paní zpravodajce. Myslím si, že to je dobrý eh, signál eh, o tom, eh, že jsme přijali tady dvě ty zprávy v jednom zasedání, protože je to signál pro obě země, že vnímáme nezbytnost pozitivního vývoje mezi oběma zeměmi a chceme ji podpořit. Paní Luněček, chcete také něco říci? Já bych také ráda poděkovala stínovým zpravodajům a také všem, kteří zde hlasovali pro dobrou zprávu za dobrou zprávu. Je to nesmírně důležité pro Kosovo a ráda bych také poblahopřál kolegovi Elistrovi ke zprávě o Srbsku, protože obě zprávy pomohou oběma zemím na jejich další cestě. A zopakuji to, co říkal pan předseda Brok. Na začátku hlasování jsem velice ráda, že členové eh, všech stran kosovského tedy eh, výboru pro evropskou integraci kosovského schromáždění jsou zde a setkávají se s různými frakcemi, protože to je také důležité. Ukazuje se, eh, že dialog a kompromisy lze uzavírat, i když se neschodneme na všem. A nyní se dostáváme k eh, bodu 5. Je to zpráva o implementaci a revizi strategie EU a střední prostřední Asii. Je dobré vědět, že něco takového existuje. A, a jak se na tom stojíme? S pravodajem pan Mešerič. A já ho poprosím, aby si vzal slovo. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 17. listopadu 2015 už. Takže teď už bychom mohli eh, se dobrat k výsledku a poprosím vás kvůli tomu oklid. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, především bych rád poděkoval těm, kdo mě výraznou měrou pomohli s přípravou návrhu této zprávy. Předseda, mohli byste prosím opustit sál, pokud nemáte v úmyslu naslouchat dalšímu programu? Eh, můžete prosím opustit tuto místnost, abyste nerušili svými konverzacemi. Děkuji Pane předsedo, oceňuji to, že zde jsou kolegové a e, především oceňuji spolupráci kolegů na tomto návrhu zprávy. Kolegové ze sekretariátu výboru i v naší e, skupině mě výrazně pomáhali. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům za podporu. Myslím, že jsme měli velice produktivní schůzky společné a ty návrhy kompromisní, které jsem vám předložil, podle mého ten text eh, lépe vyvažují a tento text eh, nebude eh, nebude vyvážen na úkor konzistentnosti. Takže konzistentní bude. Chtěl jsem upozornit jen na dvě místa, která podle mě jsou velice důležitá. Třeba, že původní návrh zprávy měl velký důraz na lidská práva. Podíváte-li se na kompromisy, budou pokrývat celé spektrum eh, toho, co se týče strategie EU pro střední Asii, a co se tedy zmíní v nesprávě komise. Primárně chci poděkovat za ty pozměňovací návrhy, které umožnili takovýto kompromis, které eh, vyváženým způsobem eh, hodnotili strategii pro tuto oblast. Tamní problémy jsou velice komplikované, ale také významné a někdy bývají využívány e, tou či onou vládou proti opozici. A já tedy děkuji za ty návrhy, které umožnily kompromisy na zašlení těchto všech problematik. Takže děkuji všem stínovým zpravodajům za velice profesionální a zodpovědnou spolupráci. Také bych rád zdůraznil za druhé, Není to zapotřebí zdůraznil v tomto výboru, ale asi to bude důležité na plenárním zasedání, pokud se dostaneme ke konečnému hlasování, jak doufám. Že naše zahraniční politika také obsahuje strategie pro regiony. A tam se nejedná o směsku různých prvků, k nímž patří e, také právní stát, lidská práva a demokracie. Ty by totiž měly být přítomny ve eh, všech eh, prvcích naší vnější politiky. Já jsem měla příležitost setkat se s různými vládami z tohoto regionu a s různými představiteli a vysvětloval jsem jim, proč trváme na tom. Že je zapotřebí eh, dodržovat protokoly proti dětské práci a proč budeme proč eh, budeme eh, hovořit proti těm, kteří nedodržují to, to, ehm, tento protokol. Takže v kompromisních návrzích jsme věnovali pozornost tomu, že musíme být konzistentní, že naše politiky musí být harmonizovány a ve všech tedy musí být obsažena lidská práva a e, důraz na demokracii a právní stát. Chci poděkovat ještě jednou stínovým zpravodajům za to, že v tomto výraznu mělo také pomohli. Thank you very much, Mr. Ch Děkuji, pane předsedo. Především si poblahopřeji panu zpravodaji. Sestavil velice dobrý kompromisní text. Mnohé pozměňovací návrhy byly skutečně e, zařazeny do toho textu vzhledem k politické citlivosti a také oceňuji, že mm, tam nalezám mnohé ze svých pozměňovacích návrhů. Nejde tu jen o diplomatickou slušnost, ale považoval jsem za důležité podívat se na sousedy našich sousedů a jednat eh, konstruktivně tak, aby EU měla konstruktivní vztahy se Střední Asií přikládám velký význam obsahu a také tónu této zprávy. E, podle mého diferencovaný a flexibilní přístup ke každé jednotlivé země, zemi je nezbytný ve vnější činnosti EU. Potřebujeme koordinovanější vnější činnost pro střední Asii a také viditelnější politiku na to poukazuje celá řada pozměňovacích návrhů. Ano, je tu určitý omezený pokrok, kterého bylo dosaženo v každé jednotlivé zemi. Taky jsem přesvědčen, že je důležité pozbuzovat země v tomto regionu, aby posílili regionální spolupráci a rozvili eh, větší provázanost mezi sebou navzájem. Jsem přesvědčen, že prostřednictvím posilování kultivace ekonomické spolupráce můžeme také napomáhat dobré zprávě, boj proti korupci, demokracii a právního státu. 42 a 40 a 207 jsou pozměňovací návrhy, které jdou ti tam směrem. Eh, souhlasím s tím, že eh, státy by měly dodržovat stanovisko OSN o eh, vývozu zbraní, ale myslím, že bychom se měli zdržet toho, že kolektivně budeme obvinovat všechny členské státy a všechny evropské firmy, že mají nějaké falešné záměry v, tom, v této oblasti. To je kompromis 13.1 8.1 a 35 pozměňovací návrh 3.1.8. E, e, tam si myslím, že nemůžeme e, hovořit v, absolutně. Také mám potíž s tím, že Afganistan v následujícím odstavci je jmenován, což mi připadá, že jde proti smyslu toho odstavce. Ano, bezpečnostní otázky ve střední Asii souvisejí s Afganistanem. To je v odstavci 8.28 a já bych to chtěla na tomto místě pones, ponechat. To jsou tedy moje poznámky, které jsem předložil panu A Ještě jednou děkuji panu Spravdej za vynikající práci a za vynikající spolupráci také. novým Spravodem děkuji. Now Mr. Lopez Aguilar. Pan Lopez Aguilar. Yes, thank you, chair. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jako stínový zpravodaj k této zprávě bych rád začal tím, že poděkuji za práci, která byla provedena panem eh, Mezerikem. A to samé platí samozřejmě o všech ostatních kolezích a jejich týmech kteři, eh, které předložili pozměňovací návrhy a snažili se dospět ke kompromisu. Rád bych řekl, že země ve střední Asii, Kazachstán, Tadžikistán, Uzbekistán a další, za několik posledních let získávají na důležitosti na mezinárodním poli. Jsou to exportně orientované regiony, produkují hodně energie, a jsou to také transitní země pro zboží na cestě mezi Evropou, Střední Ázií, Ruskem a Jižní Ázií. Jinými slovy, tento region eh, je region, na kterém má Evropská unie jednoznačný zájem, jak hospodářsky, tak strategicky vzato. My se snažíme předkládat pozměňovací návrhy, abychom zdůraznili několik priorit. Za prvé, Musíme uznat ten pokrok, ke kterému došlo, ale musíme jasně říci, že tedy za prvé je vždy potřeba zdůrazňovat závazky v oblasti lidských práv, je potřeba prosazovat demokracii, demokratické reformy a demokratickou transformaci těchto režimů, které jsou těžce prezidentské. Je potřeba respektovat menšiny, svobodu vyznání, zvyšovat participaci občanské společnosti a zejména je potřeba čelit objev, eh, objevující se korupci a klientelismu, které podkopávají efektivnost a efektivitu těchto států. Ale poté, co jsou tyto body zři- eh, eh, uvedeny, je také jasné, že tyto země musí demonstrovat závazek co se týče těch červených liní Evropské unie. Já jako člen výboru pro spravedlnost a záležitosti vnitra chci říci, že je důležité poučit se z teroristických útoků ze strany islámského státu, a vůbec eh, rozšiřování se džihadismu po celém světě. To znamená, je potřeba zabraňovat radikalizaci v střední Asii, je potřeba ovládat, eh, lépe řídit eh, prodej toky obecně zbraní, potřeba bojovat s teroristickými skupinami, jako je islámský stát a další. Je potřeba zabránit marginalizaci konkrétních sektorů společnosti, které mohou být právě pak eh, líhní džihadismu. To by mohlo být uvedeno jako cíle, které budou prosazovány posílením dialogu, který má být eh, v rámci této strategie EU prostřední Asii navázán. A konkrétně má být posílená ochota spolupracovat těchto států a sdílet informace zejména co se týká společného jednotného boje proti teroristickým hrozbám. Na závěr mi tím pádem dovolte ještě jednou zopakovat, že si velice vážím práce pana eh, zpravodaje, jsem připraven pracovat na kompromisu eh, se všemi frakcemi tak, aby tato zpráva mohla být schválená všemi frakcemi kolem stolu. Děkuji vám. Just check share. Uh, we, we are dealing with the EU. Jenom kontrola. Hovoříme o všeobecném rozpočtu, pane předsedo, pro rok 2014 absolutorium? Řešíme to stanovisko, prosím, k absolutoru 2014 Evropská komise. Aha, to je až další. Dobře, dobře, dobře, dobře, dobře. A ještě ne, ano. Raportér? Pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Musím zmínit, že všechny pozměňovací návrhy, které byly předložené, byly výjimečně konstruktivní a dobře míněné a proto jsem byl schopen začlenit celou řadu z nich do kompromisu. Děkuji vám za komentáře, zejména děkuji panu Kukanovi. Souhlasím obecně za to s těmi dvěma body, které zmínil. Nejsem si jist, že eh, ten text o obchodu se zbraněmi je tak obvinující pro všechny zúčastněné strany, jak si myslí on, ale můžeme o tom diskutovat. Co se týká Afghánistánu, mám návrh znění, které můžeme diskutovat separátně, ale komentář chápu a jistě máte pravdu. Takže ještě jednou děkuji za všechny komentáře a děkuji za tvrdou práci, kterou jste do toho vložili. Těším se na hlasování. Díky. Děkuji, tím pádem se dostáváme, eh, pardon, hlasovat budeme 23. února na toto eh, téma a potom v Dubnu pravděpodobně se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání. A teď tedy to absolutorium. Eh, Všeobecný rozpočet EU, S pravodajem je eh, pan Preda, který je právě na cestě do Bratislavy, kde bude kontrolovat ale pan Kukan, pokud vím, ho může snad zastoupit. Ano. On je v Bratislavě a mám tím pádem vlasteneckou povinnost tak učinit. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám přečtu poznámky pana zpravodaje Predy. Rád bych eh, Eh, řekl, že co se týká návrhu stanoviska k absolutoriu za finanční rok 2014 oddíl 3 Komise a výkonné agentury, bylo předloženo 15 pozměňovacích návrhů. Já jsem předložil, říká pan Preda, tři z těchto 15 návrhů. Dva z nich se týkají eh, misí společné obraně bezpečnostní politiky, včetně Eh, výcvikových misí a poradenských misí a komplexnost finančního nařízení a nedostupnost prostředků pro některé z těchto misí, což výrazně omezuje jejich, jejich eh, působnost. Co se týká finančních nařízení, Mise společně obraně bezpečnostní politiky musí být i flexibilnější a musí být vybaveny dostatkem prostředků. Velice často rychlá, flexibilní a konzistentní reakce je zapotřebí přímo v terénu. A já bych rád navrhl, abychom měli prostředky, jakými eh, takovéhoto nasazení můžeme dosáhnout. Rád bych také přivítal dvě zvláštní zprávy eh, Evropského účetního dvora, které byly připraveny v roce 2015. Jedna z nich se týká EUPOLu v Afghánistánu a eh, druhá se týká podpory EU v boji proti mučení a e, vlastně rušení mučicích trestů. Myslím si, že je zásadní, aby komise implementovala všechna doporučení, která účetní dvůr v této věci e, učinil. Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Zcela souhlasím s pozměňovacím návrhem 5, který žádá zvláštní ex ante kontroly a jejich lepší implementaci ze strany komise tak, aby abychom se mohli vyhnout určitému počtu chyb ještě předtím, než začneme vysílat peníze. Rovněž souhlasím, že je potřeba činit další kroky, abychom se vyhýbali prodlení a operačního rozdělování prostředků, včetně zrychleného procesu, tak jak se žádá v pozměňovacím návrhu 9. E, přesto si nemyslím, že stanovisko o absolutoriu za finanční rok 2014 by se mělo zabývat konkrétními případy jednotlivých států a že by mělo hodnotit respektování lidských práv v jednotlivých částech světa. Myslím si, že máme dostatečný počet nástrojů, které nám umožňují řešit otázku zneužívání, porušování lidských práv a že stávající stanovisko, které je na stole, by se mělo tím pádem zaměřovat skutečně pouze na zprávu rozpočtu ze strany Evropské komise. Na závěr eh, mi dovolte říci, že vzhledem k omezenému počtu pozměňovacích návrhů není potřeba uspořádat další schůzku stínových zpravodajů. Já vás budu kontaktovat eh, v nejbližších dnech nebo týdnech a společně se stínovými zpravodaji prodiskutujeme všechny pozměňovací návrhy, abychom zajistili co nejširší konsenzus na toto téma. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo jménem pana Balčitise chci poděkovat eh, za tuto zprávu, za toto stanovisko. Poslanci za SAD předložili některé pozměňovací návrhy, kde zdůrazňují, že nejsignifikantnější typ chyb v způsobilých výdajích a možnost opravy těchto chyb může být i lepší implementace ex ante kontrol. Rovněž vyzýváme komisi, aby připravila návrh na reformu finančních pravidel tak, abychom se vyhýbali eh, prodlením v operačním rozdělování, v eh, rozdělování prostředků, zejména v zrychleném procesu, co se týká humanitární pomoci. To je vše. Děkuji vám za pozornost. is Mrs. Patricia Lomhart. Bart. What is it? Paní Patricia Lombard je tu? Good morning. Um, Dobré ráno. Děkuji vám mnohokrát za zájem AFETu o absolutorium SVČ Ehm, my se snažíme na základě rozhodnutí eh, účetního dvora o eh, absolutoriu. My bereme na vědomí ty komentáře, které byly uvedeny, zabýváme se také eh, denními příspěvkami, takzvanými dietami. Také Bereme na vědomí, že se zabýváte fungováním SVČ, určité nevyváženosti ohledně zaměstnanců. A ráda bych řekla, že HRVP s Evropským parlamentem se podělila o e, informace a Zabýváme se restrukturalizací SVČ v oblastech, mm, o kterých se již hovořilo. Také se zabýváme především vyšším managementem a obsazením těchto míst vyšších e, manažerů. Zabýváme se také geografickou a genderovou vyvážeností na ty se hodně soustředíme. Bylo dosaženo už určitého úspěchu a budeme mít také příležitost se v budoucnosti tímto zabývat nadále. Ehm, chceme postupovat na základě eh, zásluh eh, při zprávě lidských strojů. Co se týče vedoucích delegací, eh, to je otázka, o které se již vyjadřoval AFET a Vnější služba v současné době provádí zjednodušení administrova, um, funkční uh, administrativy v delegacích EU. A to proto, abychom zjistili, jak už některé členské státy postoupily e, v tomto zefektivnění Eh, zprávy těchto delegací. Děkuji. Děkuji paní Aliot Marie. Děkuji, pane předsedo. Na základě toho, co bylo vyřčeno nejen ohledně absolutoria za předchozí rok, ale možná i na další rok, myslím, že musí být konzistentní mezi návrhy a rozhodnutími, které jsou přijímány na jednotlivých úrovních. Konkrétně mi připadá velice důležité, aby vysoká představitelka nám mohla každý rok předložit komparativní tabulku, kde bychom viděli rozhodnutí, která byla přijata ohledně podpory určitých zemí a je kolika data, eh, kdy se skutečně provádějí, začaly se provádět eh, tato opatření, neboli eh, kdy ty peníze byly uvolněny. A potom, jaká je případná reciprocita vůči těmto státům, zejména co se týče kontroly migrace. Eh, protože máme veliký problém v současné době, který se někdy týká uprchlíků a někdy eh, prosté migrace. Takže paralelně s tou pomocí, kterou my udělujeme určitým rozvojovým státům, eh, na druhé straně tyto státy nám musí také pomáhat kontrolovat migraci a chceme vidět, co vykonaly tyto státy v této věci. A proto já bych si přála, abychom od nynějška měli ve zprávách každoročních tyto informace od vysoké představitelky. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Pane Kukane, sdělte to prosím panu Prédovi. Je potřeba zvážit aktuální politickou situaci a propojení těchto programů a případnému aktivnímu jaksi omezování migrace v určitých státech. Samozřejmě do toho e, zapadá i vláda členského státu, jak co se týká jaksi migrace, tak co se týká um, zpětného odesílání těch nelegálních migrantů, zejména tedy v souvislosti se severoafrickými státy, to je důležitý bod, kterému bychom měli, myslím, přidružit vyšší váhu vzhledem k současné situaci Eh, za druhé by možná bylo možné eh, pro to hlasování 16. února na základě této diskuse předložit ještě eh, jeden pozměňovací nebo kompromisní pozměňovací návrh, co já vím, s ostatními frakcemi, který bychom do toho hlasování ještě mohli začlenit. Druhý bod je pak otázka rychlosti toho programu jak to s tím je. To je jeden z našich hlavních nedostatků. Nám trvá příliš dlouho, jak si ty programy spustit. A to nejsou jenom programy pro vnější činnost, to jsou i programy v jiných oblastech politiky. Zkrátka ten byrokratický proces je u nás velice často až příliš dlouhý protože když vstoupí něco v platnost o rok nebo o dva roky později, tak už to v podstatě pozbývá efektu. Rychlost u těchto programů je součást jejich politické účinnosti. Chápu, že to je složité vysvětlit eh, lidem, co mají na starost rozpočtovou kontrolu, ale i toto je velice důležité hledisko, abychom zajistili účinnost efektivitu, chcete-li, programu, takže prosím, zohledněte to, možná se na to můžeme podívat. Eh, dovolte mi jednu poznámku. Musíme si uvědomit, že takovéto zprávy vždy mají smíšené výsledky, protože při rozdělování veřejných peněz není nikdy vše perfektní a nebude a budou vždy chyby, chybná rozhodnutí, chybné zásahy. Je potřeba si uvědomit, že celkově vzato eh, SVČ funguje velmi krátce, ale eh, zlepšuje celou situaci. To vidíme i v oddílu 4. Eh, tam je ještě velký prostor pro zlepšení se, ale je potřeba jednat férově. Vím, že někteří zpravodajové na základě jaksi přeskumu jediného člena eh, ve výboru, ne celého výboru, pro, eh, docházejí k jakýmsi závěrům, které zkrátka neodpovídají realitě. Ono se to stává ve Velké Británii nebo eh, v Německu, že takovéto závěry pak vedou k obrovským škodám, obrovským škodám pro Evropskou unii. To znamená, že si škodíme sami sobě. Když tam například stojí, že nějaký program komplet selhal, protože nebyly vyplaceny všechny peníze do Sýrie, tak musím říct, nevím, možná, že to bylo rozumné rozhodnutí té delegace, že nebylo rozděleno vše. Protože v, ve válečných zónách je obtížné vypracovat skutečně efektivní projekty. A tím pádem eh, takováto, tak, takovéto závěry jsou, eh, k nimi docházeno bez jaksi věcných znalostí. Řekne se, že se nesplnili cíle, a mně to připadá vysoce nespravedlivé, protože občas si stanovujeme cíle na základě vývoje a na základě dalšího vývoje pak ty cíle nejsou splnitelné. A tím pádem je samozřejmě pak lepší, když nějaký šéf delegace SVČ nebo v komisi řekle, řekne, dobrá, tak stop, ty projekty už dále nebudeme rozvíjet. A tím pádem ty cíle nejsou dosažitelné, nejsou ani splněné a tím pádem tam nejsou vyplaceny peníze. Takže můj první závěr eh, je, že Samozřejmě občas to může být i dobré rozhodnutí, že se ty peníze nerozdělily. Ano? Zejména, když se hovoří o dalším vývoji ve válečných zónách. O dalším rozvoji válečných zón, pardon. A proto bych na tomto místě rád ještě jednou zopakoval, eh, rád bych poprosil rozpočtovou kontrolu, aby se projekty, zejména ve vnějších vztazích, hodnotili na základě i vývoje v těch daných státech, nad čímž my nemáme žádnou kontrolu. My nemůžeme ovlivnit, jaká bude situace v té dané zemi. Takže my musíme jaksi reagovat na základě toho, co se tam bude dít bez našeho vlivu a když jak si budeme vypracovat pouze programy, ve kterých bude všechno možné, tak vývoj v dané zemi nikam neposuneme. Proto musíme mít zaměřené programy, které budou ale daleko více zatíženy nejistotou. Ovšem alternativou samozřejmě není nemít vůbec žádné programy. Proto potřebujeme jinou metodu hodnocení, než jakou máme třeba v jiných oblastech. A tím pádem považuji za dobré, aby rozpočtová kontrola souvisela i s hodnocením okolností, cílů a využívání prostředků, což je všechno spojeno, ale aby to zahrnovalo i rizika. Ono se říká, že, já nevím, například v rozvojové politice se prý potřebuje, já nevím, 90% jistota, že všechno klapne. A já si myslím, že tím pádem bychom mohli rozvojovou pomoc zkrátka škrtnout a ukončit. Musíme si upřímně říci, jak se věci mají. Samozřejmě je potřeba kontrolovat, ale jakékoliv hodnocení výsledku musí být spravedlivé a hlavně nesmí negativně eh, ovlivňovat Evropskou unii, nesmí mít na ní negativní dopad. Tak dobrá, děkuji vám srdečně. Eh, já bych eh, možná mohl klidně konstatovat, že e, toto pojetí se zde nesetkalo jaksi s odporem. Tím pádem se teď dostáváme k e, debriefingu e, cesty do Tuniska 6. až 7. ledna. Proběhla cesta... Dele... Prosím? Pan Kukan ještě, pardon, pan Kukan, prosím. Ano, pak je zde ještě jedna položka absolutoria SVČ, a to bychom asi měli probrat teď. Pane předsedo, bylo předloženo 18 pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska k absolutoriu za rok 2014 oddíl 3 Evropská služba pro vnější činnost. Já jsem předložil jeden z těchto pozměňovacích návrhů, protože eh, považuji za důležité upozornit na soustavné, soustavná slabá místa v řízení rodinných eh, dávek, a vyzývám tak SVČ, aby podnikla kroky, aby tyto nedostatky napravila. Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, eh, dovolte mi říci toto. Eh, chci zmínit, že plně souhlasím s pozměňovacím návrhem 11. Pokud stávající finanční nařízení bude upraveno, aby se usnadnila práce šéfů delegací EU, je potřeba zajistit eh, vysoké standardy kvality finanční zprávy. A to i do budoucna je důležité připomenout si důležitost přijímání operačních pokynů o whistleblowingu, jak říká pozměňovací návrh 17. Co se týká návrhu, podobně jako u návrhu stanoviska k absolutoriu pro Evropskou komisi, myslím, že ani zde není potřeba extra schůzka stínových zpravodajů, ale budu vás kontaktovat, všechny stínové zpravodaje a budeme spolu diskutovat pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Na závěr mi dovolte zmínit otázku týkající se přílišného počtu pozicí s, vysoký, s vysokým stupněm ohodnocení v SVČ. Pokud vím, je zde velice vysoký počet těch tzv. special advisors nebo principal advisors, které momentálně SVČ zaměstnává, které takovéto platové stupně obsazují. Mohla by SVČ prosím vyjasnit, kolik takovýchto pozic vlastně je a jaké jsou úkoly těchto lidí? Děkuji. Já ich möchte mich oh, gerne zu beiden. Äh, Já bych se eh, ráda eh, vyjádřila eh, k oběma rozpočtovým bodům, stručně dovolíte-li. Budu hovořit také o obou zároveň. Jako i v předchozích letech naše frakce vidí, eh, že eh, rozpočtový eh, problém spočívá především v politickém stanování evropského rozpočtu a nedostatečné transparentnosti nebo chybějících kontrolních možnostech Eh, rozpočet je eh, stále eh, více ve prospekt milizace, izolovanosti vůči vnějšku a také ve prospěch hospodářských zájmů. Stává se to k zátěži skutečného boje s chudobou a to jde proti tomu přání bojovat proti příčinám, kvůli kterým se lidé prchají. A jde to také kříži spolupráce. Myslíme si, že jsou třeba jiné priority, ale přesto podporujeme samozřejmě požadavek po zrušení veškerých kvót. V souvislosti ne tedy z chybovosti, zrušení eh, nebo odstranění veškeré chybovosti. V souvislosti eh, s bojem s teroristickými útoky eh, jsou tady určité pochybnosti. Pokud jde o Turecko, to, co tam navrhuje pan Castaldo a pan Koráro, to bychom chtěli jenom podpořit. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Ještě něco? Co, co říkáte? Já mu teď dám slovo. Pane Kukane. Děkuji všem, kteří se uh, zúčastnili. Možná, že by bylo dobré, když tady mám zástupce SVČ, aby zareagovali na otázky, které jsem uvedl v úvodním slovu. Děkuji ještě někdo? Také SVČ. Znovu? Ne? Tak uzavírám. No, chcete něco říct? Ano, předsedo. Jmenem pana Balčici se bych chtěl opět poděkovat zpravodaji a také eh, eh, členům SAD eh, za pozměňovací návrhy, které se týkají informování o trestné činnosti, potom za zdůraznění důležitosti spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky k dosažení Eh, úspor a potom eh, za výzvu ESVČ a komise eh, k ponaučení se z případu EULEX ve spolupráci s parlamentem a ke společnému zkoumání působu nápravy obsažených v Jackově zprávě. Další bod. Výlet do Tuniska tak já vám eh, podám stručnou zprávu. Eh, byli jsme tam s delegací 6. a 7. ledna. Myslím, že to byla docela, eh, docela, docela zajímavá cesta. A viděli jsme, že je to země v úzkých stazích z Evropské unie. Prezident, premiér, předseda parlamentu nás přijeli a další. Myslím, že jsme dali také najevo, že Evropská unie chce podpořit eh, Tunisko co nejvíce. Ale eh, musíme si také uvědomit, že tady máme naši parlamentní misi, eh, kdy chceme pomáhat tak, aby tunický parlament opravdu vyčerpal možnosti svého rozvoje ve všech těchto zemích, kde eh, není dostatek parlamentních zkušeností. Eh, my musíme říkat, jak se pracuje v parlamentu, postupy, procesy, eh, výbory, většinové, menšinové poměry a všechno to, co vede ke spravedlivému právnímu státu. A viděli jsme tam přípravu příslušných no, připravenost eh, příslušných stran se pustit do tohoto. Takže ty projekty, které tam děláme, eh, které se dělají v Tunisku, v Maroku, eh, v Tunisku byl pan Galer, v Maroku myslím pan Balcieri, na Ukrajině pan Plenkovič. To jsou, myslím, dobré pilotní projekty, kde na parlamentní straně můžeme pomoci, aby se parlamentarismus pomohl. Jasná a konfrontace tedy mezi eh, opozicí a koalicí je eh, možná a zároveň eh, nevyvolá stabilizaci, tak aby tam prostě byl proces, který vede ke spravedlivým a svobodným volbám a který umožňuje přechod moci. Tam nejde o to jenom, aby se demokraticky volilo, ale aby se volilo demokraticky i prohrávalo příští volbách. To je jedna ze základních věcí v demokracii. V té zemi vidíme, že jsou tady otázky vnitřní bezpečnosti, které souvisejí tedy s hospodářským rozvojem. Čím méně hospodářské rozvinutá no, země je, tím více jsou mladí lidé nákloní, tím větší mají náklonnost k radikálním myšlenkám čím více terorismu tam je, tím, eh, horší, tím, snaží, tím, tím méně snadný bude hospodářský rozvoj. Útoky islámských teroristů na turisty mají za cíl, zejména v Turecku, také eh, rozbít cestovní ruch a, a tím tedy základ toho, sociální, te, te sociální, toho sociálního rozvoje. Bombami chtějí chudobu a, a chudobou chtějí získat podporu. Vláda v Tunisku ví, že to je toho vzájemné působení. A proto jsme také doporučili, abychom, aby stručně, tedy rychle prosadili ten pětiletý e, implementační program, aby i e, obyvatelstvo vidělo, že jsou cesty směrem k lepšího. Viděli jsme tam demokracie, e, tedy, pardon, demonstrace, které eh, souvisely s nedostatečným hospodářským rozvojem, nedostatečným počtem pracovních míst a myslím si, že to je dobrá příležitost pustit se do eh, tedy eh, tedy stabilizovat ty sociální vazby v zemi hospodářským úspěchem. A Evropská unie musí rychle podpořit je. A to se týká rychlosti té naší pomoci, o které jsme hovořili. Když tam eh, za tři roky přijde naše pomoc, tak to na to zapomeňme. To musí, musíme proto tady také teď tlačit, aby přišla příslušná pomoc, hospodářská pomoc pro takové eh, země. To je boj s terorismem. To je nástroj v boji proti terorismu. A je to boj proti migraci A, a bavíme se tady tedy o připravenosti eh, k tomuto. Tak jestli ty země jsou připravené eh, k něčemu takovému, eh, jestli jsou připravené zase přijímat neoprávněné migranty z Evropy. To si myslím, že je jedna z důležitých věcí, o které zde musíme jednat. A dění v Kolíně na konci roku kde bylo napadeno tolik žen, nesmí být eh, postaveno eh, proti eh, veřejnému obrazu uprchlíků, že spousta z nich je z, z, z Syrie. Ovšem tohle byli mladí muži z Alžírska, Maroka a Tuniska, kteří podle azylových pravidel a, a podle pravidel o válečných uprchlících vůbec nemají žádný přístup do Evropské unie. A, a takovéhle souvislosti, když se to míchá i e, uvnitř našeho vlastního obyvatelstva, může mít katastrofální e, důsledky. Prostě e, normální dění se tady propojuje s, s vyvoláváním strachu. Potom vývoj v Libii má katastrofální důsledky pro celou zemi. A jelikož na západní části je ISIS stále eh, silnější, tak eh, to eh, tlačí na stabilitu v Tunisku. A, a lidé říkají, já jsem se to dověděl až na cestě, že jsou představy si zvolit nejen Tunisko, jako cíl, ale z Tunisko destabilizovat a přes jich Tuniska se eh, dostat na alžírská rovná pole. Čím eh, více je ISIS v Syrii a v Iráku pod tlakem, tím eh, více chce se přesunout směrem k alžírské ropě. A to jsou důsledky, které tady nemusím vysvětlovat. Je tedy třeba spolupracovat se zeměmi v oblasti eh, Sahelu. ISIS dává lidem v Nigeru 200 eh, euro třeba a eh, vozí je jako bojovníky do Libie. A funguje mu to velmi dobře. Když v takovýchto zemích nemám žádný příjem, tak beru takovéhle peníze, což je v těchto zemích hodně peněz, a nechám se nabrat, když mi je 20. Proto eh, je velmi lákavé eh, něco takového udělat. Tohle tedy musíme vidět eh, v těchto souvislostech, ty bezpečnosti a hospodářské aspekty. A, a to, jak stabilita v těchto zemích tedy souvisí s našimi problémy. Čili musíme jim pomoci mimořádně rychle teď. Tunisko je prakticky jediná země, které, která, která má šanci na mírový rozvoj. Těch pět let po arabském jaru vidíme, že Tunisko se drží. Tunisko je jediná země zatím, ve, kterých, eh, ve které se shodly na mírových metodách a volilo se tam. Souvisí to s tím, že na rozdíl od ostatních zemích je v Tunisku hospodářská střední třída. Tunisko má nejenom hodně eh, cestovního ruchu, ale jenom 7% HDP souvisí tam a cestovním ruchem. Možná, že jsou souvisejícími odvětvími 14-15%, takže jsou tam i jiné eh, oblasti, které jsou eh, rozvoje schopné. Souvisí to s tím, že s spousta lidí v hospodářství eh, tam získalo francouzské vzdělání, což vede také k určitému eh, způsobu přemýšlení. A k tomu a eh, také dostali dobrou cenu za mír, že se tam setkali ti lidé ve vládě, kteří jsou tímto způsobem vzdělaní s tamní vůdci a probíhá tam tedy dialog společenských organizací. A není to úplně snadné. Jsou tam eh, eh, skupiny, které k tomu eh, dotlačily politiky. Byly to odbory, právnická komora a další takové složky občanské společnosti. Takže z toho tam vznikla stabilní vláda a to je fenomenální výkon a to musíme podporovat a e, my vidíme, že e, dvě ty e, skupiny tam teď bojují v souvislosti s vývojem mest. To je klasický ve společnosti. Zatím to tam jakž takž funguje. Doufám, že tam dojde k nějaké schodě. A pokud bychom tady měli mít průlom, tak by to byl příklad že když tu misku, tak máme hodně málo naděje, že se to podaří jinde. Proto bychom měli považovat tu misko jako za takovou výkladní skříň, pokud chceme v Severní Africe se propracovat k spravedlivému hospodářskému a stabilnímu rozvoji, což je v našem zájmu, aby se ten kruh ohně nerozšiřoval kolem eh, Evropy. A teď vám děkuji za pozornost a paní Aliot Marie. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Já si myslím, že vaše analýza situace v Tunisku je přesná a věcná. A zcela odpovídá s analýzou mých mnohých tuniských přátel jedna drobnost eh, v souvislosti s tím, co jste říkal. Myslím si, že váha občanské společnosti je zde posilována činností žen. Já tento argument, jak víte, moc často nepoužívám, ale myslím si, že Tunisanky, tuniské ženy hrály v několika okamžicích velice zásadní roli. Za druhé, eh, zde navážu na to, co jste říkal vy o hospodářském a sociálním vývoji. Já mám tady jeden zážitek, který bych chtěla dát k dobru. Po revoluci v Tunisku rada rozhodla, já jsem tam byla jako ministrině zahraničních věcí a navrhla jsem to výrazné navýšení hospodářské pomoci pro Tunisko, zejména pro střední Tunisko, abychom posílili rozvoj tamní infrastruktury a možnosti marketingu. A pokud vím, tento program nikdy nebyl implementován. Je to už pět let. A je to jeden příklad za všechny k tomu, co říkáte vy. V kontextu vztahů Evropského parlamentu a Tuniského parlamentu si myslím, že bychom měli mít možnost vytvořit nějaký výbor nebo společnou pracovní skupinu, která by nám umožnila eh, podnikat následné kroky pro, implementa- pro skutečnou implementaci pomoci, včetně finanční pomoci, ze strany Evropské komise a Evropy. To by, myslím, posílilo imič parlamentářů na obou stranách. Byl by to rychlý program a poskytl by nám, myslím, propojení jaksi mezi rozhodnováním tady a mezi skutečnou prací v terénu. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve, co se týká migrační krize, jsem dnes eh, četl, že Švédsko chce deportovat 80 tisíc nelegálních migrantů. Já bych vás poprosil, abyste své kancelářce urgentně sdělil, že, eh, jak doufám, i Německo podnikne tvrdá opatření, aby eh, začalo spravovat a řídit eh, své migrační problémy, protože pokud nezačnete navracet lidi, kteří jsou u vás nelegálně, například ty, kteří spáchali ty, ty zločiny na Nový rok respektive na Silvestra v Kolíně nad Rýnem, tak eh, to bude nezvladatelné. U nás bude téměř eh, neschopný úkol pro mě třeba, který chceme, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii, abychom to referendum vyhráli, protože ta migrace napříč Evropou, chyby Schengenu, selhání ochrany vnějších hranic, politika otevřených dveří, kterou propagovala vaše kancléřka, přizvala tak stovky tisíc lidí ze středního východu, z Blízkého východu, aby přišli k vám eh, a aby přišli k vám domů, tak to, to vše žene vodu na mlín UKIPu a všem ostatním, kteří tvrdí, že Velká Británie musí opustit eh, Evropskou unii a konec konců nejnovější průzkumy ukazují, že Británie by opustila Evropskou unii, což by byla katastrofa kdyby Británie opustila Evropu kvůli migrační krizi, která v podstatě vůbec nesouvisí s našimi vztahy s Bruselem. Co se týká situace kolem islámského státu, myslím si, že Eh, oni už teď snad konečně začají, začínají ztrácet eh, půdu pod nohama díky zvýšené vzdušné ofenzivě Američanů a evropských spojenců s eh, ruskou podporou, respektive Rusové často cílí také na antiasadovské síly, ale jsem přesvědčen, že máme velký problém v severní Africe, v Libii i v Tunisku. Dělám si vážné obavy o to, že možná ISIS se chce strategicky přeskupit eh, do Libie a do Tuniska, pakliže je porazíme v Sýrii a v Raká. Takže to by mohl být takový plán B. Už, jsou, už se objevuje v tisku, eh, už se objeví zkazky o tom, že američané plánují ofenzívu také v Líbii, zároveň s ofenzívou v Sýrii a Iráku. Je zajímavé, že eh, kolapsem rop, cen ropy což eh, vlastně mělo obrovský dopad na eh, možnosti eh, ISIS vyplácet své bojovníky, tam museli snížit platy o 50%. Poškodilo to také možnosti mých kurdských přátel, aby platili své bojovníky zejména z řad pešmergů v severním Iráku. A zrovna včera mě informovala kurdská regionální rada, protože já jsem součástí Friends of Kurdistan, že nízké ceny ropy znamenají, že eh, budou potřebovat finanční pomoc od Evropy a Ameriky, jinak budou mít velice vážné problémy, protože někteří vojáci, kteří pešmergové a nepešmergové, nejsou placeni vůbec a budou muset odejít z armády pryč, což znamená velké oslabení. A hrozilo by to, že eh, islámský stát bude moci znovu se chopit toho území na severu země, které ztratil. Doufám, eh, že byste snad využil své kontakty mezi důležitými rozhodujícími osobnostmi zde v Evropě a, a zmínit toto. Já to řeším s panem Nártem, e, připravujeme schůzku na příští týden ve Štrasburku, budeme diskutovat o tom, jak bychom mohli diskutovat s našimi ministry obrany a ostatními členy vlády, abychom zjistili možnosti udělat něco bilaterálně. Samozřejmě pokud kurdské síly ztratí morálku, protože nebudou vypláceny, bude to v podstatě takový dar islámskému státu. Děkuji. Já už jsem si na chvilku myslel, že mluvíme o Tunisku, no ale eh, evidentně jsem se mýlil. Eh, dovolte mi říci něco tvrdšího k jednomu citlivému tématu. Velká Británie není Schengen, nepodílí se na evropské migrační a asilové politice a předhazuje ostatním, že když vlastně Velká Británie nechce pomáhat, tak najednou, že to je důvod, aby opustila Evropskou unii. Já té logice upřímně řečeno nerozumím. Velká Británie byla přizvána, aby spolupracovala na těch důležitých politikách, ale ne, aby hodnotila ostatní, eh, já nevím, za to, že prostě něco nezlepšili nebo něco neudělali. Tady jsme teď v situaci, že 10 let Evropská unie eh, se jaksi neodhodlala používat řádné nástroje. Bylo to před 20 lety, byť to bylo vše vyjednáno a připraveno v Amsterdamské smlouvě, kdy byla jaksi Evropské unii upřena asilová migrační politika. A teď se děje to samé. Za spoluúčasti Eh, britské vlády. A mimo jiné také za spoluúčasti naší vlády a francouzské vlády. Evropská komise před 12 lety navrhla, aby země západního eh, Balkánu byly označeny jako, země, jako bezpečné země původu, což by usnadnilo migraci. Nicméně to bylo Evropskou unii odmítnuto jako překročení kompetencí. A e, já jako předseda EPP jsem pořádal ústavní konvent, to bylo v roce 2002. Navrhl jsem, aby vznikla Evropská pohraniční a pobřežní stráž. A to proto, že v rámci Schengenu to nešlo e, uspořádat, ale zároveň jsme chtěli zajistit, aby nebyla oslabena hraniční kontrola, zejména v zemích, které by to administrativně nezvládaly, například jako na Maltě nebo v Řecku. Ale my jsme se všichni tehdy spolehli na to, že oni udělají práci za nás a tím pádem, že se třeba Německu ušetří trošku peněz. Například u nás se zcela zrušila pohraniční, pohraniční stráž, kromě tady pár lidí někde na letištích. Ale teď je vidět, že to řekové nezvládají. Možná to zvládat nechtějí, to taky může být náš dojem, ale zkrátka je to tak. A to sdělení, že kancléřka pozvala stovky tisíc migrantů do Německa, to je prostě lež. Toto opakování nějakých vyjádření, která mají vést k tomu, e, že pouze zasévají nedůvěru. Zrovna teď v pátek večer eh, byli eh, v Maďarsku desetitisíce mužů, žen a dětí v dešti, v zimě, v marastu. A to bylo v Maďarsku, prosím pěkně. A kancléřka řekla, že těmto lidem, pouze těmto lidem, je potřeba dát ubytování. To znamená, to bylo pozvání těch deseti tisíc lidí z Maďarska. A ne žádné stovky tisíc. A to, že to takhle někdo opakuje, pane kolego, to jenom tu nedůvěru posiluje. A já si myslím, že je dobře, že máme některé šéfy vlád, kteří vykazují aspoň trošku lidskosti a nenechají stát ženy a děti na mraze v dešti. A že máme šéfy vlád, kteří pamatují na to, že existuje něco jako ženevská úmluva a že existuje něco jako evropská pravidla která čas od času třeba by měla platit. Někdo, kdo je válečný uprchlík, kdo je skutečný žadatel o azyl, který se obává o e, svůj život vzhledem k svému etnickému původu nebo politickému přesvědčení, musí být přijat. Musí. Ale to znamená, že v Evropě si musíme vyjasnit, že ten, kdo tento nárok nemá, sem nebude připuštěn, že ano. A to bude mít e, třeba ty dopady, že budeme muset zjistit, tedy pokud ne všichni budou spolupracovat, za třeba Řecko bude moci e, se na tomto systému dále podílet. To, toho jsme viděli první takové náznaky včera. Je možné, že vnější hranice šengenského prostoru tím pádem budeme muset mít v nějakém státu, třeba i mimo EU. Protože pokud budeme lidi vracet zpět, jak se tady požaduje, což bychom eh, z Německa klidně mohli, tak uvidíte, Švédsko je pošle pryč, Dánsko, Německo, Rakousko a tak to půjde dál. No a pak ten problém bude na hranici Chorvatska a Slovinska. A co s tím? A pokud tam jsou některé země mezi tím, které přes které eh, tito lidé půjdou, například třeba Kosovo a Srbsko, o kterých jsme teď eh, zrovna hlasovali, tak se to všechno v těchto neevropských, neevropsko-unijních zemích ucpe a bude to humanitární katastrofa. Já jsem eh, pišný na to, že máme kancléřku, a teď nemyslím jaksi jenom na Evropu, že máme takovou kancléřku, jakou máme. Je to v podstatě boj posledních několika měsíců od toho eh, podzimního eh, do doteď. Máme určité závěry, které teď musíme implementovat v Itálii, v Řecku a tak dále. A já souhlasím s tím, že Německo musí eh, lidi posílat zpět, ale pouze ty lidi, kteří přicházejí neoprávněně. Kteří z Maroka nebo Buhví odkaď letí za 40 euro někam do Istanbulu a tam se připojí k syrským uprchlíkům. A to samozřejmě souvisí s tím, které země si budou jak brát ty uprchlíky zpět. A nebo to souvisí s tím, že budeme muset s Tureckem a také v Řecku budeme muset posílit spolupráci, v rámci které zajistíme, že se k nám ti lidé nedostanou. O to teď konkrétně jde. A já bych tedy prosil ještě jednou o aspoň trošku konkrétnější, konkrétnější přemýšlení na toto téma. Ano? Není možné, aby vznikala situace, kdy e, vlastně všechno vrátíme zpět a budeme opět někdy v červnu nebo v červenci a budeme vidět fotky mrtvých dětí na plážích. Je nutno si uvědomit, že když lidé v nouzi utíkají před válkou, e, například z konkrétních afrických zemí, třeba z Eritreje, se setkávají se situací, kdy vlastně z důvodu celé řady komplikací se nedostanou přes, přes středozemní moře. A když už na tom středozemní moři jsou, no tak nám nezbývá nic jiného, než v rámci Frontexu ty lidi zachraňovat, protože lidský život nám musí být nade vše důležitý. A proto je tak důležitá ta diskuse o Tunisku. Proto je rozhodující, co uděláme. Jak budeme diskutovat s Tureckem, jak budeme pomáhat Libanonu, kde je 1,4 milionu uprchlíků. Eh, Irsko teď, pokud vím, přijme nějakých 20 eh, tisíc lidí, eh, kteří budou vybráni experty z táboru do roku 2020, což je skutečně grandiozní, to nás všechny zachrání, že ano. Ale my musíme zajistit, že Eh, nebudeme sami, kdo bude třeba řešit Libii. V rámci OSN se to bude vyjednávat, bude mandát, aby vznikla ksi libijská vláda, která zatím neexistuje, aby eh, vznikly nějaké státní prvky, které budou bojovat proti teroristům, proti pašerákům. Ale pokud ti lidé jsou někde mimo Turecko, můžeme je se snažit je pouze zachraňovat. Nemůžeme je odesílat zpět. A proto je to tak naléhavá otázka. A prosím, nemarginalizujme eh, celou tu diskusi jenom proto, že se řekne někde, že Merklová pozvala 100 tisíce lidí. To je nepravdivé sdělení a nemá to vlastně s ničím co dělat. Je to pouze taková alibistická argumentace a všichni vlastně se říkají své odpovědnosti, protože přece to udělala všechno německá kancléřka. Ale přátelé, tak jednoduché to opravdu není. Děkuji srdečně. Slovo má pan Parňo. Já eh, za chvilku přijdu. Oui, euh, merci, Děkuji, pane předsedo, za tento krásný projev. Já jsem byl s vámi na té služební cestě 6. 7. ledna, kdy jsme tedy jeli do Tuniska a je pravda, jak už říkal pan předseda a opakoval to, jedná se o globální problematiku. Tunisko, jak nám bylo řečeno při mnoha různých schůzkách, je v první linii ale tato situace, neboli ta blízkost, eh, slíbí a také blízkost té problematice Blízkého východu se odráží na eh, Tunisku, potřebují podporu z naší strany, eh, protože oni sami se stávají první obětí toho nebo těch velkých problémů. A tuniská vláda tyto problémy může mít. Naše evropsko-tuniské eh, zájmy nikdy nebyly tak eh, společné, nebo problémy, které řešíme, nikdy nebyly tolik eh, sdílené čelí nejen teroristické hrozbě v Tunisu, ale také ekonomickým a sociálním obtížím, které jsou bezprecedentní. Sešli jsme se s tuniským prezidentem panem Esepsím, také s předsedou vlády Abibem Esidem a také s předsedou eh, reprezentantů národa a eh, také s ministrem rozvoje, mezinárodní spolupráce ministrem obrany a také se členy výboru pro zahraniční věci tuniského parlamentu. Všichni se shodnou na tom, že je třeba řešit naléhavou situaci a že musíme ji řešit partnersky eh, Tunisko a Evropská unie. Co se týče hospodářských problémů, jak už jsem řekl, 25 eh, přílivu turistů se ztratilo za poslední rok. Tak 7 eh, HDP přitom eh, je reprezentováno právě cestovním ruchem, takže je pro ně velice důležitý. My jsme minulý týden, bylo to snad tento týden, mm, jsme přijali důležité rozhodnutí v Evropském parlamentu. Umožnili jsme Ehm, eh, dovoz tuniského olivového oleje bez cla, bez celních eh, poplatků. Ono to nebylo snadné, jak si asi vzpomenete, a také o tom hovořil pan předseda, protože někteří poslanci Evropského parlamentu si nepřáli takovouto solidární politiku. Já jsem jim říkal, že Takovéto stanovisko je smrtící nejen pro Tunisko, ale pro nás samotné. A to v důsledku, který by eh, takovéto rozhodnutí přineslo. Takže jsme rádi, že rozhodnutí dopadlo, jak dopadlo a Tunisko nemusí platit za vývoz mm, olivového oleje do EU clo. Společně tedy čelíme terorismu, eh, přitom víme, že Daesh eh, postupuje dál a dál na libijské půdě. I v tomto týdnu, i včera a předevčírem jsme se o tom dozvěděli další informace. Víme, že eh, v Libii eh, byla odmítnuta eh, vláda parlamentem. Víte, v Tunisu to má svůj dopad, protože to má přes to, mají přes 100 kilometrů společné hranice a ta je e, značně e, děravá. E, mnoho Libíců přišlo do Tuniska a tak to destabilizovalo tamní hospodářskou situaci. Jsou také Tunisané, kteří se připojují eh, k teroristickým skupinám eh, eh, Daeše, ať už je to v Libii či jiných sousedních státech. Politická situace v Tunisku je velice napjatá. Většinové strany, které vyhrály volby, mají takové rozdělení které znesadňuje situaci. Tato politická krize přichází ve velice nešťastný okamžik, protože současně tam dochází i k sociální krizi. Tato krize však souvisí také s důvěrou, která vyprchala mezi výkonnou politickou stránkou života občany, kteří ztrácejí kupní sílu a současně vidí, že je omezována také jejich e, svoboda. Takže tamní situace je explozivní a my jsme se o tom přesvědčili přímo na místě. Souvisí to s terorismem, který je opravdu velice znepokojivý, s, ekonomi- e, s, s špatnou ekonomickou situací, s politickou krizí a se sociální krizí, která se prohlubuje. Takže mm, je mm, tedy naše naší povinností posílit jak politické, tak ekonomické partnerství eh, s Tuniskem. Eh, thank you very much, Děkuji vám mnohokrát, pane Parňo. Jako další, pan Castaldo, máte slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Je pro mne potěšením vás tu vidět jako předsedu. Už jsem měla příležitost uh, hovořit o této služební cestě do Tuniska a tato situace je skutečně závažná, musíme říct, jak už také jako vedli Eh, kolegové to vedli. Napoleon už kdysi říkal, že velice snadno můžete dobít území, ale čas navíc nezískáte. Čas je ten nejdražší kapitál. Eh, to, co se děje v Tunisku, tak eh, to se následně musí připočíst jako věc, kterou budou lidé platit jak v Magrebu, tak eh, eh, ji budeme platit my eh, všichni v mnohem širším kontextu. Potřebujeme konkrétní řešení požadavků tamní populace. Nutně zapotřebí se vypořádat s ekonomickou sociální krizí a řešit to, že stovky tisíc nebo snad miliony lidí, mladých lidí, kteří v současnosti nemají perspektivu pracovního místa. Toto se dramaticky zhoršuje za poslední dny, došlo k protestům na ulicích. Také eh, předseda vlády, se kterým jsme se sešli, s kolegou Parňo například, to vědí i kolegové, kteří tam na té misi byli, že je to riziko eh, radikalizace a navíc to riziko, že si lidé budou připadat, že došlo ke zradě jejich revoluce. Mnozí mladí lidé, kteří se účastnili jasné revoluce, si říkají, že ta stávající demokratická vláda nedokáže řešit adekvátním a efektivním způsobem situaci. Je to mm, za prvé těžké, protože velice těžko se dají skloubit požadavky revoluce eh, s tím, co je schopna vytvořit rodící se demokracie. Víme, že zapotřebí času a proto ale také potřebují naši podporu a expertizu, protože oni ve skutečnosti nemají eh, ani ty nástroje, aby dokázali eh, vést funkční parlament nemají efektivní administrativu, která by byla schopna využívat prostředky, které tam uvolňujeme. Nedokážou je ani využít. Potřebujeme společně s nimi pracovat a prostě vést je k tomu, aby eh, reformovali administrativu a přispět k tomu, aby aby si ustavili funkční parlamentní mm, struktury, aby měli politické skupiny, které budou schopny řešit tamní výzvy. A také musíme se na to podívat z pohledu perspektivy. A já se budu společně s kolegy, e, se zpravodaji e, v této sféře z vlastní iniciativy na tom pracovat díky naší podpoře a pomoci, která musí přijít teď, protože my nemůžeme čekat rok, dva, tři, abychom eh, případně eh, finanční prostředky využili na místě. Je zapotřebí rozhodně jednat hned, ehm, potřebujeme tam posílit veškeré eh, sektory hospodářství a také je uschopnit, pomoci jim, aby byli schopni využívat trhu, um, aby byli schopni využívat takové nástroje, aby mohli vstoupit na náš trh. I občanská společnost, eh, které leží na srdci výsledek té jasminové eh, revoluce, pořád ještě nazírá na velké části hospodářství jako na ty, které nedokážou řešit tamní situaci. Proto tedy tito mladí lidé, kteří nemají práci a nevidí před sebou budoucnost, tak jim musíme nějakým způsobem eh, eh, pomáhat. Před námi tedy je obrovský kus práce. Ta spolupráce musí být ano obchodní, ale také ekonomická, ale také a především politická, kulturní, prostě celostní musíme chápat toto partnerství jako e, strategické. Podíváme-li se na to, že by mohlo dojít k další změně režimu, že by tam mohlo dojít k tomu, že tam přijde k moci nějaká silná osobnost, tak e, vzhledem k té blízkosti e, a problémům Líbie mohlo by dojít k destabilizaci a pronikání teroristických prvků. Nezapomínejme na to, jak už kolegové řekli, že zhruba 4-5 tisíc eh, zahraničních eh, bojovníků pochází vlastně z Tuniska. A ti jsou teď eh, v islámském státu a jinde. Můžeme říct, že tam jsou mnozí mladí lidé, kteří jsou vzděláni, mají i vysoké vzdělání, vysokoškolské. A mm, o to zajímavější jsou právě pro islámský stát. Pokud my nebudeme schopni efektivně eh, toto řešit, eh, Někdy se hovořilo například o rekonstrukčním fondu, který by musel být samozřejmě velice cíleně zaměřen, aby nedocházelo k eh, roztříštění zdrojů a neefektivního využívání zdrojů, tak se otevře nebo může otevřít cesta těm, kdo by mohli této situace využít, mohli by využít této situace rodící se demokracie. E, takže v této zprávě z vlastní iniciativy se tímto vše musíme zabývat, abychom politicky byli schopni doprovázet Tunisko. Nejde jen o obchodní politiku, protože pokud nerozšíříme kontext, tak implicitně už e, předjímáme to, že naše činnost bude omezená, tedy neefektivní a nebude řešit tamní výzvy a potřeby. Tak eh, já skulle vilja reagera på lite på det som kollegan sa i eh, Tanok eh, vad det gäller Sverige. Jag kom ju... Co se týče dneska Musím říci, že Švédsko bylo velice velkomyslné v otázce migrace nyní, ale je eh, trochu restriktivnější. Důvodem bylo, že ne příliš mnoho států prokázalo požadovanou eh, solidaritu. Víme, že dochází na kontinentu a v naší blízkosti k komunitární krizi švédský, švédský ministr eh, řekl, že eventuálně by se mohla zvážit možnost, že 80 tisíc osob by mohlo být eh, vráceno, pokud nebude eh, přijata jejich žádost o azyl. Tato zpráva ještě nebyla potvrzena, ale je možné, že bychom mohli dojít až k tak vysokému počtu. To jsou prostě hlasy, které se ozývají. A může se tady stát, že 45 těchto eh, že tady tedy eh, k 45% nárůstu těchto návratů. Pro nás je velice důležité to, co se rozhodne na radě ministrů. Ehm, došlo v nedávné době k obtěžování žen, k sexuálnímu obtěžování. A na to navázal eh, ksenofobní eh, duch. Ministři by měli diskutovat o bezpečnosti pro ženy, pro ženy také migrující v Evropě a v současné době je tato situace velice špatná. Pane předsedo Broku, opravdu aplauduji vašemu projevu, protože to byl úžasný příspěvek ve kterém jste se snažil pokryt veškeré aspekty, pro které jsme diskutovali. To, o čem hovořila Angela Merkel, eh, musím říci, že ve svých slovech eh, prokázala eh, schopnost vedení. A ta, a takovýto duch mi chyběl u mnoha dalších státníků a politiků. Merklová byla zklamána kolegy z jiných členských států. Bylo by zapotřebí, aby takto celý kontinent inspiroval solidaritu, protože eh, protože to bylo potřebné, takže si aplaudovat Angele Merkel a eh, říci, že je to eh, hamba pro ostatní, kteří takto nejednali. Já bych chtěla reagovat na váš komentář, že nevidíte důvod, proč to, co se děje na kontinentu, je problém pro nás politicky. Co se týče společné azylové migrační politiky, ano, my nejsme součástí Schengenu, ale to, co se vynořuje od euroskeptických eh, eh, podporovatelů, kteří chtějí, aby eh, Velká Británie odešla z EU, tak musím říct, že slova německých kolegů Němečtí kolegové interpretují jinak to, co vy jste říkal o slovech paní Merklové. Lidé, kteří budou chtít odejít, budou říkat, že vaše vlády na kontinentu budou poskytovat evropský pás mnoha s těmto žadatelům o azyl a uprchlíkům v následujících letech. A pokud budou žádat um, evropské státní občanství, tak budou moci uh, Eh, tady bydlet a také budou moci bydlet Velké eh, Británii a my budeme se vyplácet příspěvky, které zde jsou pro evropské občany. Nejedná se jen o Německo, jedná se o svobodný pohyb evropských eh, občanů. To s tím souvisí, když máte 2 miliardy osob. Tři miliony které mají přijít, tak samozřejmě toto musíte vzít v potaz a na toto využije také pan Faráš další. Podívejte se, oni eh, chtějí do Německa, do Rakouska nebo do Švédska. Eh, můžete si říkat, z jakého důvodu vlastně nechtějí do Británie. Možná, že to je eh, věc, nad kterou je dobré se zamyslet. Za druhé. Německo nemá tradice dávat cizincům příliš rychle pas svůj vlastní. Eh, v minulosti jsme nebyli obvinováni z toho, že bychom dali eh, cizincům eh, je příliš rychle, naopak, že jim jsme jim ho dávali příliš pomalu. Takže používat umělý argument, že Německo přes angličtinu chce vyexportovat ty lidi do Anglie, no to není vůbec tradiční. A pokud Uvědomme si, pokud, že, pokud německá krajní pravice bude součástí GKR, tak uh, tihle uh, lidé uh, přicházejí s rasistickými projevy v Německu, uh, které jsou blízké antisemitismu. A, uh, máme-li informace o takovýchto, uh, máte-li informace o takovýchto lidí, tak do, hodně štěstí, když si podle toho vytváříte úsudek. Tak musíme eh, uzavřít tento bod. A nyní čekáme na to slyšení. No, mám ještě jinou. Tak teď začínáme slyšení. Dobrá, tak pozvěte dovnitř účastníky slyšení.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

Vážené dámy a vážení pánové, prosím, posaďte se. Jsem velice rád, že máme možnost dnes uspořádat toto slyšení. Já jsem právě přemýšlel o tom, kdy jsem poprvé slyšel o občanské válce v Kolumbii. Bylo mi tehdy 8 let. A e, bylo to u příležitosti mistrovství světa ve Švýcarsku, kdy v roce 54 hrál i kolumbijský tým. A tehdy už mluvili o tom, jak složitou situaci jim občanská válka v jejich zemi připravuje. Takže je to víc než 60 let. A to znamená, že více či méně už takto dlouhou dobu v zemi panuje občanská válka. Občanské války, přitom víme, bývají občas brutálnější než války, protože Válka bratru proti bratru e, bývá daleko horší než cokoliv jiného. A jsem proto velice rád, že dnes vedeme tyto rozhovory. Protože přes e, úspěchy nebo neúspěchy z minulosti dnes vedeme jednání, která se dříve zdála naprosto nemyslitelná a naším úkolem podle mě je zajistit, aby tyto rozhovory byly dovedeny do zdárného konce. A je potřeba, abychom se tímto tématem zabývali tak, aby to bylo mírotvorné. A aby to podpořilo oba pány, kteří s námi dnes budou hovořit, pan Jaramillo a pan Marquez, aby i oni dospěli důvěry a aby výsledek jejich jednání byl úspěšný a já bych chtěl poděkovat oběma pánům, že se nám takto dali k dispozici. Protože u vás je, slyšel jsem, velmi brzy ráno, takže díky, že jste dokázali vstát a účastníte se této diskuse. Děkuji vám srdečně, že jste se zhostili tohoto úkolu a budete nás informovat o vašem stanovisku k celé věci. Než dám slovo panu Jaramiljovi eh, jako prvnímu, jak bylo domluveno, dostane ještě slovo spolupředseda Eurolatu, kterému tímto dávám tedy prostor, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, Elmare pane předsedo. Děkuji všem přítomným. Především bych chtěl vyjádřit své poděkování jménem Eurolatu za uspořádání tohoto setkání. Je to velice vhodné a také velice moudré, aby Evropský parlament byl nablízku v takto důležité chvíli v Kolumbii, v Latinské Americe. Nesmíme zapomínat, že pravděpodobně nyní vidíme konec tragické historie násilí eh, v Latinské Americe, konkrétně v Kolumbii. Eh, v Kolumbii konečně má přijít mír eh, na základě činnosti, k níž došlo. Došlo k narušování míru po dlouhá léta v Kolumbii ze strany různých skupin a na tomto kontinentu dojde k mnoha geopolitickým změnám, když takto bude eh, konečně uh, Eh, dosažen mír. Eh, Kolumbie je velice milovaná v Evropské unii, proto velice zblízka sledujeme eh, situaci. A to, co se děje v Kolumbii, vidíme, že je novou érou, novou epochou pro Kolumbii. Právě proto chci připomenout, že Evropský parlament minulý týden schválil usnesení na podporu mírového procesu s obsahem, který podle mne je velice významný. Bylo jednohlasně přijato toto eh, usnesení. A mm, to se nestává často v Evropském parlamentu, nicméně tentokrát to skutečně bylo jednomyslné. A toto rozhodnutí tedy bylo jednomyslně přijato. Za to chci poděkovat všem kolegům. Děkuji také panu předsedovi za to, že mě umožnil, abych byl přítomen při diskuzi s těmito významnými protagonisty mírového procesu. Mr. Howitt, uh, who... Dávám slovo panu Howittovi, který zastává velice důležitou roli v přípravě této konference. Prosím. Thank you very much. In the week after the European... Děkuji týden poté, co Evropský parlament, jak říkal právě pan kolega, vykázal obrovskou snahu podpořit kolumbijský mírový proces, je toto slyšení navržené mou frakcí s podporou všech ostatních má za cíl podpořit obě strany a kolumbijský lid a ukázat jim mezinárodní podporu, podporu pro mír. Je to poprvé, kdy se vyjednávači objevují společně na jednom panelu a budou hovořit k evropské veřejnosti a děkujeme jim předem za tuto příležitost. Minulý rok jsem měl eh, to privilegium být přítomen na havanských mírových rozhovorech na pozvání obou stran jako součást delegace eh, nevládní organizace Justice, Justice for Colombia, která odvozuje své zkušenosti od severoirského mírového procesu po těch vyjednáváních jsem odcházel s předsvědčením, že tento nejdéle trvající ozbrojený konflikt na světě konečně skončí a tím pádem Evropská unie musí podporovat kolumbijský lid a musí být přítomna v terénu a musí hájit konečnou dohodu, které, jak e, doufáme, dojde. Dnešní příležitost je následná konference k tomuto kroku a doufáme, že nám to bude pomáhat Paní Mogherini a její zástupce pan Gilmore se k tomuto zavázali. Jsem rád, že i paní Mogherini je zde dnes mezi námi. Doufám, že kolegové budou stejně konstruktivní jako vyjednávači mírového procesu eh, osobně a budou spolu vytvářet budoucnost, mírovou budoucnost pro kolumbijský lid a ukončí to utrpení a ta, eh, ty vraždy, ke kterým dnes a denně dochází. Děkuji a teď bych poprosil pana Charamillo, eh, aby si vzal slovo, který je vysokým komisařem pro mír a vládním vyjednávačem. Děkujeme vám, že jste k nám připojil. Prosím, eh, řekněte nám, jaká je pozice vaší vlády v těchto vyjednáváních. Prosím. Eh, upřímně, dost vám závidím tu kávu. Jsem přesvědčen, že kolumbijská káva je daleko lepší než káva zde v parlamentu. Máte slovo. Es, eh, es, es, eh, es, eh, gracias, pero no, no me tenga tanta envidia porque no me tenga tanta envidia porque he tenido que. Le... Ano, nemusíte zase závidět uh, tolik, uh, protože uh, jsem uh, stál zase ve čtyři ráno, abych si ji mohl vypít. Děkuji vám za toto uh, pozvání a jak říkal uh, španělský delegát, uh, děkujeme za to usnesení, uh, které jste uh, přijali na podporu mírového procesu. Uh, Evropském parlamentu. Já bych rád eh, popsal eh, fázi eh, mírového procesu a dva nedávné pokusy. Za prvé je tu rezoluce OSN, která vytvořila zvláštní verifikační misi pro Kolumbii Eh, jež byla přijata eh, před pouhými čtyřmi dny eh, tento týden v pondělí neobvyklým způsobem a sice jednohlasně. Podpořili to všechny eh, země eh, na eh, radě a to se stalo jenom několikrát v historii Rady bezpečnosti. Byla to rezoluce v reakci na žádosti vlády i Farku a byla přijata za pouhých šest dnů velmi rychle. To ukazuje, zralost již teď mírový proces dosáhl a také to ukazuje potřebu po dobrých zprávách v světě plném špatných zpráv, sice zprávy o konci 50 let trvající války. Dosáhli jsme dohody s Farkem 15. prosince o třech tisících obětech my jsme přijeli 60 eh, obětí, kteří přímo hovořili u vyjednávacího stolu v Havaně. Dosáhli jsme systému pro eh, pravdu, spravedlnost eh, nápravu a neopakování, což je bezprecedentní v eh, přechodovém období. A docela jistě poprvé se něco takového stalo na uvědnávání mezi Gerlovou organizací a vládou. Určitě je to nutný systém pro to, abychom se vypořádali s 50, nebo s jistým 50 let konfliktu a abychom naplnili eh, cíle odpovědnosti a eh, eh, uspokojili právo obětí po pravdě, spravedlnosti a nápravě, tak nejlépe, abychom mohli naplnit cíl neopakování násilí na obětech a na komkoliv obecně. Takže jak toho můžeme dosáhnout? Chceme spojit právní prostředky. Vytvořili jsme zvláštní jurisdikci, nový tribunál, který eh, bude tedy vytvořen na konci konfliktu. Takže tady budou soudní a mimosoudní prostředky a, zřízení komise pravdy. A, a příslušné jednotky, eh, která bude hledat osoby zmizelé během konfliktu a také nová reparační opatření nad rámec těch už poměrně eh, ambiciozních, která eh, vláda eh, zavedla. Učinili jsme tak podle mezinárodních parametrů a zachovali jsme své mezinárodní závazky. Velice bylivě jsme prostudovali příslušné dokumenty i jako základní dokument pro transformační transformaci ke spravedlnosti z roku 2004 od OSN a také doporučení eh, zpravodaje OSN k eh, té transakční justici. Je to tedy jedinečné, že vláda a gerlové hnutí přijímají odpovědnost na obou stranách během konfliktu a, a přijali novou jurisdikci, novou eh, komisi pravdy, kterou se zahajují tedy a reparační opatření. Nemyslím, že se to stalo někdykoliv jinde ve světě. To jsou e, dva příklady, které ukazují e, zralost procesu. Je to výsledek vedení prezidenta e, prezidenta Santose, který se eh, v roce 2006 eh, rozhodl k historickému eh, rozhodnutí, tedy přivést zemi k míru, rozeznal, že je čas ukončit tento konflikt. Totež musíme říci i o sekretariátu Farku a jeho velení. Je to výsledek pracovní metody velmi rigorózní, kterou jsme vytvořili v Havaně proběhlo 6 měsíců důvěrných jednání v roce 2012 a to vedlo k podpisu rámcové dohody, která se jmenuje Obecná dohoda o ukončení konfliktu. Bylo to tedy podepsáno v roce 2012 v Havaně. Bylo to vytvořeno a pracovalo se na tom jak ze strany vlády, tak, vlády, tak Farku. Je to výsledek vize, kterou, eh, která byla tedy vytvořena a mm, sdílí obě strany kolumbijského konfliktu. a uznalo se, že je třeba odzbrojit eh, a zapojit do občanského života, do civilního života, tedy eh, gelové hnutí FARC. To je předběžná podmínka míru, bez toho eh, konflikt neskončí a nebude mír a selžeme. Nestačí ovšem jenom konsolidovat opačné strany konfliktu a vytvářet mír. Musíme také řešit další faktory, které přispěly k pokračování násilí eh, různými opatřeními. Řada z vás je asi zná. Dosáhli jsme eh, schody o eh, rozvoji venkova, o politické účastní ti k zvýšení efektivity účast eh, pro občany eh, více eh, zaručených pozic, rozhodnutí v oblasti drog. vyřešení celého problému obchodu s, nebo odloučení celého problému obchodu s kokainem v chudých oblastech. Máme tedy čtyři dohodu ve čtyřech bodech ze šesti. Co nám tedy ještě zbývá? Stále ještě potřebujeme postupy pro ukončení konfliktu samotného. To bude uzavřeno eh, v podobě klasického, eh, klasické dohody. FARC bude muset eh, odevzdat své zbraně rychle a důvěryhodně pro Kolumbijce. A vláda musí zajistit veškerá bezpečnostní opatření v přechodovém období usnadnit eh, politický přechod Farku eh, do podoby nové politické eh, strany. a také zajistit sociální hospodářskou integraci bojovníků. To je všechno nezbytné k, pro ten podstatný úkol zavedení míru pro celou oblast. Mírový proces eh, byl zahájen havanskou dohodou, ale neskončil jí, protože eh, skutečný úkol míru eh, se bude muset naplnit ve jednotlivých regionech v Kolumbii. Budete mít, mít teritoriální přístup na základě silné společenské participace, participace na obecní úrovni, říkáme tomu teritoriální mírový proces což eh, později ještě vysvětlím. Ještě eh, závěrem bych řekl, co může udělat mezinárodní eh, společenství a zejména Evropská unie, která nás tak dlouho v tomto procesu podporuje. Myslím si, že jsou v zásadě dvě hlavní oblasti. Za prvé, jakákoliv podpora, kterou můžeme získat pro implementaci těchto dohod, je vídána. Máme tady velice eh, podrobnou agendu, jsou to ambiciozní dohody o rozvoj venkova, alternativní eh, plodiny k eh, ilegálním plodinám, transakční spravedlnost a spolupráce. Rád bych také přivítal pana Emna Gilmora, který nám dnes naslouchá a zdůrazňuji, že je důležité, aby evropská spolupráce byla co nejkoordinovanější. Spolupráce mezi kolumbijskými institucemi, tak abychom mohli vybudovat silnější instituce v našem teritoriu, silnější stát a nejenom sérii agentur, mezinárodních agentur, které budou působit nesoustavně a budou mít malou naději na úspěch. Další kritický faktor jsou eh, záruky. Mezinárodní podpora v, eh, při implementaci eh, řadě dohod. To, co jsme viděli zatím na Radě bezpečnosti a pokud je o usnesení Evropského parlamentu, ta politická podpora. To bude velkolepá zpráva a pro svět eh, jedny z jedna z nejlepších zpráv v posledních letech pro Latinskou Ameriku. A docela jistě to bude eh, nejlepší zpráva eh, pro mnoho generací Kolumbijců. Bude to konec 50. leté války. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení to, co jste řekl nakonec, jako Evropský parlament musíme tento proces podporovat. Je důležitý bod, uvidíme, jak to budeme dělat. Máme různé dohody, například eh, s ukrajinským parlamentem, s Marokem, s Tuniskem, s Tanzánií a já si klidně dovedu představit, že bychom eh, našli většinu zde v parlamentu pro spolupráci i s vaším parlamentem, aby e, mohla nastat skutečná stabilizace. Takže děkuji vám za tento návrh, o něm my budeme pak dále detailně diskutovat, co s ním a jakým způsobem s tím budeme co dělat, abychom mohli přispívat ke stabilitě ve vaší zemi. E, nejprve diskusi nebo až potom diskusi? Dobře, takže stručná diskuse teď. Eh, s vámi, pane Charamilo. Máme zde pět žádostí o slovo. Prosím kolegy, eh, aby eh, nehovořili hodiny a hodiny, omezím vás na minutu a půl, protože máme plný program. Nejprve má slovo pan Luis de Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a také vás zde eh, vítám, pane Charamilo, třeba že jen eh, po videu. Jsme rádi, že vás takto můžeme vidět zdaleka a eh, že sami můžeme hovořit, naslouchat vám. Jak bylo připomenuto, v Eurolatu jsme vždy podporovali tento proces i nesychným způsobem, protože jsme přijali jednohlasné rozhodnutí a e, to je skutečně bezprecedentní. To ukazuje, že my jsme všichni připraveni ponechat stranou rozmanité názory a detaily. To, na co můžeme mít různé názory. Chceme všichni prostě dát podporu e, vaší zemi. A teď můžeme využít tuto příležitost plně. Vyslechli jsme si vás a nepřál bych si v tuto chvíli přednášet nějaké soudy nebo něco obecně komentovat. Chtěl bych jenom se zmínit o několika detailech. Kolumbijský velvyslanec eh, při EU, který výborným způsobem hájí vaši kauzu, nedávno v anské delegaci prohlásil něco významného. Řekl, 50 mírových procesů skončilo špatně, protože eh, na začátku nebylo možné mm, a nebo lidé nedokázali předložit eh, občanům eh, výhody takovéhoto mírového uspořádání. A eh, já bych chtěl tedy v této souvislosti připomenout to, co řekla Rada bezpečnosti, co bylo věštěno v Evropském parlamentu. My eh, všichni se shodneme, že zapotřebí takto podporovat mírový proces, ale je to jedna z pochybností. Potí spočívá v tom, že se jedná o přechodnou situaci. Ta situace je velice složitá a chci zdůraznit, že eh, zde nesmí být beztrestnost. To musí být součástí vzájemné dohody. Myslím, že k tomu je zapotřebí také um, dát eh, průchod spravedlnosti eh, v v konkrétních případech eh, chovat se eh, spravedlivým rovným způsobem vůči kolumbijské populaci. Je zapotřebí stanovit eh, vinu a zodpovědnost. Je zapotřebí diferenciovat zodpovědnost. Jakým způsobem? Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo byli závažným způsobem zapleteni, a mezi jinými. Jakým způsobem tedy takto mm, budete rozlišovat? Eh, samozřejmě, co se týče také eh, politické účasti. Nepochybně eh, vůle dojít dohody s Farkem a přijmout zodpovědnost, už budu končit, pane předsedo, a potom ta skutečnost, že ten, kdo užíval zbraně, se nemůže účastnit politického dialogu. Rád bych eh, znal vaše konkrétní situaci, zda máte mm, nějaké další potíže, protože my víme, že ta situace je složitá. Eh, důležitý je každý odstín. Uh, uh, Děkuji vám za to, eh, že se můžeme takto spojit. Jsem velice rád, že tímto drobným způsobem můžu podpořit uh, možnost mírové dohody. Já chci uznat skutečnost, že stále ještě je tu opozice ve vašem státě proti mírovému eh, procesu a také eh, snahu eh, vaší vlády a vašeho vyjednávacího týmu jménem vlády dosáhnout míru nehledě na opozici, která se projevuje Eh, můžete nám sdělit, jak vypadá veřejné mínění eh, v Kolumbii ohledně podpory mírového procesu? A také bych se rád zeptal, eh, zda v tom může hrát nějakou úlohu Evropský parlament. My jsme vyjádřili svou vůli hrát roli. Můžete nám říct, jakým způsobem můžeme podpořit mírový proces? Můžete nám říct si více o ozbrojených skupinách, které eh, se stavěly proti ehm, mírovému procesu v některých těch i paravojenských eh, skupinách. Zda také budou někteří eh, podle toho, jaká je situace hm, předvedeni před spravedlnost. Už zde bylo zmíněno, že mírová dohoda obsahuje, musí obsahovat nutně také záruky bezpečnosti, o tom bylo diskutováno. A já jsem přesvědčen, že Evropská unie v tomto může hrát svou úlohu. Všichni známe historii krvavých masakrů eh, vlastenecké unie a eh, víme, že eh, neuspěly snahy o mírový proces. A snad to nebude bránit tedy dosažení eh, míru v tomto procesu eh, nyní. Jakým způsobem tedy můžeme pomoci, aby se historie neopakovala? Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane Charamillo, eh, já, jsem, já mám to velké potěšení podpořit toto slyšení jménem své frakce ECR Chci vám eh, poblahopřát k tomu, že jste dosáhli závěrečných fází mírových jednání v Kolumbii. Je to země, kterou jsem navštívil a kterou respektuji. V minulosti jsem četl v světovém tisku články o těch ohromujících změnách, které se této zemi podařilo pod vedením prezidenta Uribeho dosáhnout. Pan prezident mimo jiné navštívil tento parlament. Byla to skutečně památná návštěva. Já jsem se vyslovil k tomu, že jsme mu chtěli poblahopřát. Konec konců i s prezidentem Santosem jsem se setkal před třemi lety v Bogotá, kdy jsem byl součástí delegace ECR, kdy jsme podporovali eh, dohodu o volném obchodu pro Kolumbii eh, a Peru s Evropskou unii. Chtěl bych také poděkovat Radě bezpečnosti OSN a P5, včetně zástupců mé britské vlády, kteří se také dohodli, že pošlou pozorovací misi, která bude pozorovat závěrečnou fázi toho 50 let trvajícího konfliktu. Doufejme, že něco podobného udělají i v Sýrii. Bohužel na Sýrii se nedohodli, ale aspoň na eh, kolumbijském konfliktu mezi Farkem a e, vládními složkami se dohodli. Chtěl bych také poděkovat Kubě za e, roli mediátora. Myslím si, že termín 23. března je realistický pro definitivní podepsání mírové dohody. Více než 200 tisíc lidí zemřelo za těch 50 let v tomto e, konfliktu, který je nejdéle trvající konflikt na západní hemisféře. Miliony byly vysídleny. Tím pádem tyto události jsou důvodem k oslavám. Teď už existuje realistický program pro spravedlnost a reparace, pro zrušení bezpra- bez- beztrestnosti pro mezinárodně uznané válečné zločince dojde k odzbrojení a reintegraci polovojenských skupin FARC do politického mainstreamu. Kromě toho zde je ještě otázka odminování. Má otázka na vás je, jak optimistický jste, co se týká eh, plného odzbrojení a reintegrace Farku? Zejména poté, co, byly, co bylo zjištěno, že se angažují v drogovém obchodě a tím pádem jim jde o poměrně hodně peněz. Eh, chci se zeptat, jak, eh, co s tím hodláte dělat a jakým způsobem hodláte například odminovávat ty nejvzdálenější, nejvzdálenější oblasti vaší země. Je to skutečně obrovský úspěch. Myslím si, že by to bylo i na Nobelovu cenu míru. Kdo by ji tak asi dostal? Hmm. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také vám, pane Jaramillo. My s velkou nadějí se díváme na tento proces, zejména když vidíme tyto dohody, protože umožňují politickou účast a plné e, odškodnění obětí. Ale stále ještě zůstává jedna obava. A to skutečnost, že tu jsou tyto dohody e, s paravojenskými skupinami. Slyšeli jsme, že některé oddíly guerily se dostávají ven z vězení a dopouští se určitých, určité nelegální činnosti, například útočí někde. Například v roce 2015 úřad Vysokého komisaře pro lidská práva nás upozornil, že úroveň nebo množství vražd eh, bylo mm, překonáno a že došlo tedy k většímu počtu vražd a atentátů na ochránce lidských práv. Co se v tomto dělá? My máme eh, obavu, že něco takového eh, jako genocida eh, vlastenecké unie by se mohla opakovat. Děkuji. Přeji vám krásný den, pane Charamio. A děkuji vám za vaši přítomnost, eh, vašeho chtu s diskutovat. Eh, Také vám chci sdělit, eh, že pocítíme velkou naději díky tomuto procesu. Účastníme se, chcem, chceme podpořit tento mírový proces, jednohlasně jsme ji podpořili a to je hlavní sdělení, které vám chci dát jako europoslanec. Mám dvě poznámky, jedno o mírovém procesu a druhou o jeho obsahu. Za prvé, máme určité obavy, protože mm, vyjednávání pokračují, ale některé skupiny občanské společnosti budou mít skutečně příležitost být vyslechnuty, budou mít nějakou nepřímou nebo nepřímou účast. Například ženy byly silně zasaženy konfliktem, budou také vyslyšeny. Pak se stala věc, o které se zmiňujeme i v tom usnesení z minulého týdne. Vy jste eh, říkal, že důležité je, eh, se nespokojit s tím, co máme, ale postupovat dál. Ptám se, bylo by možné dosáhnout toho, že podpis eh, eh, dohody by mohl být eh, poskytnut společně s podpisem míru. A potom ohledně toho místního vystěhovalectví nebo vnitřního vystěhovalectví z vyjednávání eh, z Havany máte nějaký další eh, follow-up? Víte něco další? Je tu zákon číslo 233 eh, v Kolumbii ohledně ekonomického a sociálního rozvoje. A proto je důležité, aby například nelegální zabrání území bylo vyřešeno. Co s tím chcete dělat? nebudeme mít řečníka v dalším eh, kole. Pan Agostín Díaz de Mera má slovo na stručný projev. Pokud souhlasíte. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci především poděkovat eh, panu vysokému komisaři za jeho úsilí jménem Evropského parlamentu. Za druhé chci poblahopřát prezidentu Santošovi, který na sebe převzal velké riziko, ale může počítat s plodným výsledkem mírového procesu. Doufám, že budete moci zareagovat na naše dotazy, na ty mé s nesmírným zájmem jsem sledoval tuto zkušenost trestního, Mezinárodního trestního soudu. A to, jak se zabývá eh, spravedlnosti v přechodném období. Také jsem eh, s pozorností se zabýval tím, jak rozhodoval eh, s soudcem Stuartem a e, s kolumbijským soudcem Allegrim v roce 2015 v Bogotě e, se o tom konala e, diskuse. A nyní vám chci říci, o co mi jde. Soudce Destikula řekl, že státy mají právo vytvořit nějak nějaké zásady pro spravedlnost v přechodném období, ale je zapotřebí se eh, řídit zákony. Státy mají autonomii proto, aby využívali také alternativní tresty, aby mohli takto potrestat eh, z trestně právního hlediska. To řekl soud. Ale co na to řekl Monte Allegro, což je kolumbijský soudce, ten odpověděl, že není zapotřebí mít tresty, eh, které by zbavovaly svobody. A potom zákon o amnestii, e, kdo ho bude připravovat. Bude ho připravovat kongres nebo senát, ve kterém budou také přítomní členové FARC. Děkuji vám. Jako poslední pan Jose Ignacio Faria. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Charamilio, za práci, kterou jste vykonal. Já se vás chci zeptat. Po mírovém procesu eh, na Kubě eh, prezident Santos řekl, že FARC mm, odloží zbraně eh, maximálně 60 dní po podepsání dohody. Nejsou tady teď eh, v rukou FARC zbraně, ale eh, bylo tam 7 tisíc bojovníků. Když se podívám, jak vypadá vnitrostátní geografie, eh, zeptám se vás, jak je možné pomoci těm vnitřním přesídlencům. Pán Charamilo, nyní může odpovídat na tyto poznámky. Máte slovo. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, todas fueron preguntas muy interesantes. Děkuji vám uh, za velice zajímavé uh, dotazy a, a, eh, a ještě uh, předem se omluvím, uh, že možná zapomenu na jména jednotlivých řečníků. Uh, uh, Každopádně uh, otázky jsem si psal a chci zareagovat na eh, jednotlivé věci. Takže teď eh, k spravedlnosti, eh, beztrestnosti a politickému procesu. To je jádro celého procesu. Správně jste řekli, že v té dohodě jsme se chtěli postarat o to, aby nebyla beztrestnost. Ale já bych tomu řekl ještě dvě věci. Zatím tady nikdy nebyl mírový proces s gerilou, kdy by se gerila podřídila soudu. Ten a, a soud a, posuzuje mezinárodní zločiny, bude to mezinárodní trestní tribunál. Takže kombinace všech těchto mechanismů, to znamená justiční, mimo justiční a tak dále, my jsme přesvědčeni, že tato kombinace opravdu se postará o to, aby eh, byly odškodnění oběti po této dlouhé eh, eh, válce. Potom tady jiný mm, evropský poslanec, jak to sladit s politickou účastí. To je předpoklad úspěchu procesu. Musíme zajistit přechod od zbraní k politice. Tak to je téma, které musíme ještě velmi pečlivě přeskoumat, protože Samozřejmě se jedná o politický přechod, jinak nebude mír možný, ale na druhou stranu jsou tady eh, sankce. Ty je třeba konkrétně prosadit. To musí být důvěryhodné. Já můžu jenom říci, že tohle je téma, eh, na kterém pracujeme i jako eh, předtím. Snažíme se nalézt rovnováhu mezi těmi dvěma potřebami, mezi tou kompenzací. Ale budeme prostě musí být možné, aby eh, se přišlo v politice. Potom kolega Howitt se, se ptal, ano, Kolumbie opravdu je velice živá, silná demokracie. Proběhla tady celá řada debat, ale také eh, silná polarizace. A ten fenomén eh, ubývá, ta polarizace. Takže máme tady eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti a už tady nejsou eh, žádné opačné hlasy. Takže opravdu eh, doufáme, že se blížíme konci konfliktu. Vláda to říká samozřejmě. Můžou se měnit názory. Každá debata je vždycky srdečně vítána. Jedná se o velice intenzivní a polarizovanou debatu v posledních letech, ale ta polarizace opravdu eh, slábne. A pokud je o ty bezpečnostní eh, záruky a úlohu Evropské eh, unie, Evropského parlamentu možnou, tak k tomu bych řekl několik věcí. Stojíme před velkými výzvami tváří v tvář těmto kriminálním uskupením. Jsou to eh, výzvy samozřejmě pro eh, justici. Jedná se o organizaci, o organizovaný zločin. Jde eh, nám o boj s organizovaným zločinem. A více zemí v Evropě i my samozřejmě tady před sebou máme podobné výzvy. Podívejte se na Itálii a na Španělsko. I Evropa má dlouhou historii boje s organizovaným zločinem. Pro nás to bylo velice důležité, aby um, eh, zajistili eh, bezpečnost. Eh, tady nejde jenom o rozbití nějakých mafií, ale i o poskytnutí politických záruk a určité politické vedení. A i toto vedení povede k určitému vzniku klimatu bezpečnosti v Kolumbii. Potom tady byla otázka na roli Kuby. I tady já bych ještě jednou zdůraznil, jakou mimořádnou roli Kubánská republika sehrála, jak profesionálně vedla ten proces. Byly dány k dispozici e, prostředky v situaci, e, ve které e, prostředků není na zbyt. Jsme tedy vděční Kubě a také Norsku a potom ještě eh, poslední eh, angažmá Farku, eh, zde bylo zmíněno. A ten silný aspekt obchodu s drogami v Kolumbii. Havaně jsme zjistili, že vedení Farku mm, má své lidi pod kontrolou. Minulý eh, rok eh, došlo k jednostrannému eh, příměří a potom a v květnu byl závažný incident. Ale jinak můžeme skonstatovat, že se drží příkazu. Já mám důvěru ve schopnosti Farku. Co by vojenské organizace hmm, vynutit si kázeň svých lidí, ale jsme si samozřejmě vědomi, rizik, před kterými stojíme. Potom další otázka. Ty eh, kriminální bandy. Jejich aktivity opravdu dosáhly eh, maxima, ale chtěl bych říci, že vraždy v Kolumbii eh, poklesly na nejnižší úroveň za posledních 37 let. Teď už máme stejnou úroveň, jakou eh, jsme měli před eh, propuchnutím eh, velkého násilí způsobeného drogovým obchodem. Samozřejmě drogy tady jsou pořád a obránci lidských práv nebo ti, kteří žádali, měli nějaké teritoriální nároky, ale to všechno bereme vážně. těm novým organizacím, ty nemůžeme samozřejmě e, stavět na roveň polovojenských e, jednotek, které e, vyvíjely činnost v 90. a 0. letech. Takže tohle byl čistě kriminální fenomén. Nesouvisí to s tou předchozí situací. I tady jsou úzké vazby na FARC, ale a tam budeme se muset pustit do úplně jiných opatření. A potom to řešení a Krym. Tak na tomhle pracuje Národní policie velmi silně. Měl jsem sezení se státním zastupitelstvím nedávno k tomu, dnes máme další. Já podporuji každopádně podporu Evropy v boji s organizovaným zločinem. Potom účast eh, občanské společnosti. Tomu bych řekl následující. V každém ohledu jsme s ním eh, počítali, eh, pořádali jsme fora, na kterých se mělo jednat s účastníky z eh, celé země. 1500 lidí k zemědělství, k politice, k drogám a nejrůznějším dalším tématům. Samozřejmě eh, nejobtížnější to bylo tam, kde byly například oběti. To se také řešilo s pomocí OSN a tady jsme opravdu přímo naslouchali společnosti. Společnost eh, přímo přispěla k debatě i k těm eh, rozhovorům v Havaně. Potom ještě něco k situaci žen. Chtěl bych zdůraznit to, co už tady bylo řečeno v parlamentu. Byl eh, vytvořen podvýbor pro otázku o rovnosti pohlaví, tak aby v každé dohodě byla zohledněna i tato věc a i e, tedy e, ženy se tímto e, zabývaly. Byl tady tento genderový přístup a, a zatím to myslím není dostatečující. Velký příspěvek žen je tady příspěvek k vytvoření míru. Tady to vedou ty ženy, matky, které tedy přispívají k mírové dohodě. Potom Jan. Hmm. Myslím, že eh, eh, veřejně známé, že eh, vláda vede proces a částečně důvěrný proces. Pokoušíme se tedy uzavřít tento proces a doufáme, že po této důvěrné fázi budeme moci přejít k veřejné fázi, potom k vyhnancům. samozřejmě jde eh, především o jejich eh, parcely, o jejich pozemky. Havaně eh, se řeklo, že musí být nasazen nový katastr pro kolumbijský venkov, abychom dali najevo, co komu patří a zaručili vlastnická práva. To jsou samozřejmě velmi podstatná opatření k tomu, abychom zajistili práva vyhnanců. To doplňuje oficiální eh, politiku vlády k navracení eh, pozemků po konfliktu. Ale důležitá, velmi důležitá je tady otázka katastru. To je téma, o kterém vím, že to i eh, bylo relevantní pro spoustu evropských zemí, Franců, Francie, Švédsko. Tam nás podpořili. A to bylo velice užitečné. A stejným směrem jsme se eh, rozhodli v že eh, se eh, tedy vyhnaní budou moci zase vrátit po ukončení vyjednávání. Můžeme samozřejmě potom zavést velkorysejší procesy. Vím, že v některých kolumbijských departmánech tohle bylo velmi silné. A potom tady byla poslední otázka. Potom pan eh, Sir ze státního zastupitelství se ptal eh, po eh, odpovědnosti v Kolumbii. Já jsem se s ním bavil o tom a on k tomu řekl následující. Měl by být vytvořen přechodový systém, zvláště jde o zprostředkování nebo vyšetření těch nejhorších eh, činů. Eh, náš státní zástupce eh, k tomu a také má své osobní stanovisko. V Havaně jsme dosáhli závěru. Jde o efektivní testy odnětí svobody. Tam nejde o to jenom posílat lidi do vězení, ale o to, aby omezení eh, práv a povinností, eh, systém monitorování, dohledu by měl být vytvořen. A závěrem bych ještě řekl soudního. Potom ještě otázka k bojovníkům. Co se stane s bojovníky FARC? Za tu otázku vám Teď máme jedno téma, o kterém se bavíme. Kolumbie má dlouhou zkušenost s programem znovu zařazení. Charakter eh, territorial y el gran despliegue que tienen las FARC en Colombia, tenemos que pensar en esquemas novedosos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 ke hnutí, které se bude aktivně účastnit eh, politického života. Je celá řada orgánů eh, i v Evropské unii, které s tímto mají zkušenost, eh, jak může fungovat strana, jak poučit v demokratické činnosti. Děkuji vám skutečně srdečně za vaši pozornost a doufáme, že v budoucnosti se brzy budeme moci sejít přímo a ne takto po Skypeu po internetu, který pro vás není úplně příjemný. Ale mm, jsem velice vděčný za tento zájem Evropského parlamentu, beru na vědomí skutečnost, že toto usnesení, eh, které eh, jste přijali, je skutečně mm, nezvyklé a to tím, že bylo jednohlasné. Doufáme, že budeme moci přejít z té experimentální části do té fáze solidnější. Já vám děkuji mnohokrát, že jste si udělal čas eh, diskutovat dnes s vámi a přeji vám hodně úspěchů v pokračování a v implementaci výsledku vašich rozhovorů tak, aby tyto výsledky znamenaly lepší budoucnost pro vaši zem. Ještě jednou vám děkuji. Teď se dostáváme k diskusi s panem Markesem, se zástupcem FARC v těchto vyjednáváních. A i jej poprosíme o stručný úvod a poté bude čas na otázky a odpovědi. Pane Markezi, máte slovo. Thank you.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 Uh, Vážení kolegové, uděláme to takhle. Eh, já poprosím pana Gilmora, aby nám přednesl svůj úvod, eh, pak až se spojíme s panem Markesem, tak pana Gilmora přerušíme a pak se vrátíme k němu do debaty. Ano, já myslím, že to je asi nejlepší řešení této situace. Takže, pane Gilmore, vy jste starý dobrý eh, přítel tohoto výboru, vy jste bývalý ministr zahraničí Irska. Díky, že jste mezi námi a máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Vážený pane předsedo, je mi velkou ctí tady u vás, Elmare, eh, a mezi vašimi kolegy opět být. A jsem rád, že eh, dnes můžeme diskutovat o mírovém procesu v Kolumbii. Za prvé bych rád vyjádřil díky tomuto výboru za uspořádání tohoto slyšení. Eh, chci ocenit to, že Evropský parlament eh, přijal minulý týden o Kolumbii usnesení. Osobně bych rád poděkoval panu eh, Ulrimu a panu Havitovi a děkuji jim za eh, práci na organizování těchto schůzek. Já jsem byl paní Frederikou Mogherini jmenován zvláštním vyslancem pro eh, mírový proces v Kolumbii s účinností od 1. listopadu loňského roku. Můj mandát je prosazovat podporu Evropské unie pro implementaci eh, mírové dohody, až tato bude uzavřena, a pomáhat v koordinaci veškerých snah EU, ať už to jsou institucionální snahy nebo snahy členských států v tomto mírovém procesu. A jako takový spolupracuji s Evropskou službou pro vnější činnost. Od svého jmenování jsem navštívil Kolumbii dvakrát. Poprvé to bylo i hned po mém jmenování v listopadu. Tehdy jsem se setkal s prezidentem Santosem, který přivítal podporu Evropské unie pro tento mírový proces a jeho implementaci a navštívil jsem pak Kolumbii opět minulý týden a vrátím se tam eh, Pardon, k té návštěvě se vrátím za pár minut. Kromě toho jsem doprovázel vysokou představitelku na jejich schůzích s prezidentem Santosem a s ministrem zahraničních věcí Kolumbie při jejich návštěvě do Bruselu v listopadu a prosinci loňského roku. Rovněž jsem eh, podnikl několik separátních schůzek eh, zde i v Havaně s ministrem zahraničních věcí Olchwekem kolumbijským. Havanu jsem navštívil na začátku toho, co se považuje za závěrečnou fázi těchto mírových jednání. To znamená, je to to poslední kolo jednání mezi oběma stranami. Evropská unie se přímo neangažuje v těchto vyjednáváních a já v těch jednáních jako takových nehraji žádnou roli. Je to v zásadě kolumbijský proces, nicméně abychom se mohli řádně připravit na podporu implementace míru, je podle mě zásadní, abych eh, navštěvoval Havanu, a abych se setkával se všema stranami a diskutoval s nimi o otázkách týkajících se implementace. V Havaně jsem se setkal s oběma vyjednávacími stranami, včetně pana Charamidio, eh, se kterým jsme právě mluvili, včetně pana Markéze, se kterým budeme doufám mluvit za chvíli. Setkal jsem se rovněž eh, s kubánskými a norskými eh, garantory, s vyslancem OSN a opět s ministrem zahraničím Olchem. Obě vyjednávací strany mne informovaly, že se vrátili do Havany a že tam hodlali setrvat, dokud nebude dohoda uzavřena. Vyjednávání v této koncové fázi konfliktu nebudou snadná. Je celá řada složitých otázek, které je potřeba vyřešit a pan Charamilio o některých z nich ve svém příspěvku hovořil. Ale e, myslím si, že zde existuje odhodlání na obou stranách tuto věc dotáhnout do konce. Z Havany jsem proto odjížděl optimistický. Věřím, že mírová dohoda mezi kolumbijskou vládou a Farkem bude nakonec uzavřena. Tento optimismus byl pak posílen v následujících dnech, kdy se obě strany dohodly, že požádají Radu bezpečnosti OSN o usnesení ve věci monitorovací mise do Kolumbie. Jak víme, Rada bezpečnosti s, tím, s touto žádostí souhlasila a to usnesení bylo v minulém týdnu odsouhlaseno. V rámci mých návštěv, jak v Havaně, tak v Kolumbii, eh, nejčastěji používané slovo eh, v souvislosti s tímto mírovým procesem je právě implementace. A to Eh, už se dostáváme k hlavní roli Evropské unie, to znamená k podpoře implementace tohoto mírového procesu. A proto eh, na, při poslední návštěvě v Kolumbii jsem se setkal eh, s, s panem Pardem, ministrem pro, pro, pro postkonfliktní situace a s ministrem obrany a se všemi ostatními, kteří mají ještě výhrady k tomuto mírovému procesu, zejména k té justiční složce. Eh, se zástupci justice, s bývalými bojovníky, zástupci občanské společnosti, s poslanci, ale i s tiskem. S ministrem Pardo jsem diskutoval o tom, jakým způsobem by Evropská unie mohla pomáhat v implementaci. Eh, pan ministr si stanovil 18 prioritních bodů pro eh, ranou implementaci, tedy okamžitě po uzavření dohody. A probíhají rozhovory mezi delegací Evropské unie v Bogotá a mezi ministerstvem pana Pardo, jak a na které konkrétní body z těchto priorit eh, může Evropská unie poskytnout jaksi pomoc Kolumbii. Mimo jiné se diskutuje také o tom, a doufám, že Evropská unie v této věci bude moci Kolumbii pomoci, je pomoc v procesu odminování. Evropská unie eh, již dnes poskytuje podporu eh, odminovací iniciativě, kterou eh, podporují, se kterou spolupracují zástupci vlády i Farku. Identifikují se tak minová pole, a probíhá odminování. Eh, odminování obecně v Kolumbii bude velkou výzvou, protože Kolumbie je celosvětově zemí s druhým nejvyšším počtem min na světě. Více jich má jenom Afghánistán. A mnoho těch min eh, je v podstatě podomácky vyrobených. Některé byly vyrobeny z různých, já nevím, plechovek a všelijakých jiných velice hrubých mechanismů, takže ta odminovací operace bude dosti náročná a předpokládám, že to bude jedna z oblastí, kde může Kolumbii Evropská unie výrazně pomoci v tom období okamžitě po uzavření té mírové dohody. Rovněž jsem využil tuto příležitost, když jsem byl v Kolumbii, abych se podíval přímo v terénu na některé už existující projekty, které Evropská unie financuje. Evropská unie prostřednictvím institucí, ale i prostřednictvím členských států má dlouhou historii, přidružení dlouhou historii podpory Kolumbie. A je zde značné množství již kvalitně odvedené práce. Mezi jinými projekty, které jsem navštívil, které jsem viděl, byl jeden projekt rozvoje venkova v Kalkoto, eh, projekt Balepath který je financován Evropským parlamentem. Je to oblast, která byla ovládána Farkem zhruba do roku 2008 a momentálně se využívá produktivně malými zemědělci, kteří tam pěstují kakao a ovoce a dodávají to do e, supermarketu v blízkém městě Kali. Jak víte, pokračují práce na eh, vytvoření svěřeneckého fondu EU, který bude významným nástrojem pro další práci Evropské unie na podporu implementace tohoto mírového procesu. Doufám, že všechny členské státy budou do tohoto svěřeneckého fondu přispívat. Byl by to hmatatelný důkaz podpory, kterou Evropa tomuto mírovému procesu poskytuje. Mám v plánu podniknout eh, několik dalších cest do Kolumbie v průběhu příštích několika měsíců. V rámci svého mandátu samozřejmě. A kromě setkávání se se zástupci vlády se hodlám setkávat i se zástupci opozice, s poslanci, eh, se zástupci občanské společnosti. Eh, chci jako vždy se setkávat také s šéfy mise Evropské unie a s těmi, kteří pracují přímo v terénu na projektech, které se podílí na implementaci mírového procesu. V rámci svého úkolu, v rámci těchto diskusí v průběhu tohoto mandátu se rovněž budou týkat eh, oblasti hospodářského rozvoje a lidských práv. Toto je velice důležitý okamžik pro Kolumbii po více než 50 letech jednoho z nejkrvavějších konfliktů na světě, ve kterém zahynulo více než 220 tisíc lidí a 6 milionů lidí bylo interně vysídleno, je Kolumbie dnes na Prahu míru. Evropská unie a její členské státy podporují Kolumbii už, mnoha, eh, už celá desetiletí. Poslanci v Evropě, europoslanci, společně s mnoha nevládními organizacemi v Evropě mají zájem na míru v Kolumbii a podporují mírový proces, podporují nutnost, aby zavládl mír a podporují lidská práva. A teď nastala chvíle, kdy Kolumbie může uzavřít trvalou mírovou dohodu a je to právě ta, tato chvíle, kdy Evropská unie hmatatelným způsobem může podpořit její implementaci. Nebude to snadný úkol. Je zde celá řada eh, překážek, které budeme muset překonat. Jsou to obtížné překážky, co se týká jaksi uzavření té závěrečné fáze konfliktu, vyjednávání, ale i co se týká implementace dohody v praxi. V závěrečné analýze je toto čistě kolumbijský projekt. Pouze obyvatelé Kolumbie mohou zajistit, že ten mír bude fungovat. Ale já ze zkušeností vím, zejména ze zkušeností z Irska, z mé země, jak je důležitá mezinárodní podpora v procesu implementace jakékoliv mírové dohody. Je naprosto zásadní, eh, aby mírový proces fungoval. Toto je okamžik, kdy Kolumbie potřebuje podporu Evropy a Evropské unie. Každý, se kterým jsem se v Kolumbii setkal, uvítal podporu, kterou Evropa již poskytla Kolumbii a vítal zájem Evropy a Evropského parlamentu na uzavření míru a cenil si podpory, kterou Evropská unie a její členské státy mohou poskytovat v této kritické fázi celého procesu. Hrajeme zde velice zásadní roli. Evropský parlament zejména hraje velice důležitou roli v tomto mírovém procesu, což vítám. A jak jste řekl vy, pane předsedo, já jsem váš starý dobrý známý eh, tohoto výboru zejména a Evropského parlamentu obecně. A mám proto velký zájem dále spolupracovat s vaším výborem, eh, s frakcemi v tomto výboru, nebo s nějakými užšími skupinami, které pracují vyloženě na tomto mírovém procesu, ale i s jednotlivými europoslanci, kteří se vyloženě zajímají o tento mírový proces. Je to okamžik, kdy můžeme Kolumbii poskytnout hmatatelnou podporu ve chvíli, kdy eh, po celém světě je tolik konfliktů, které se zdají býti naprosto neprolomitelné. Toto je okamžik naděje nejen pro kolumbijský lid a pro celý region, je to okamžik naděje pro nás, pro všechny a já si myslím, že bychom toho měli využít. Děkuji. Uh, Děkuji vám mnohokrát, um, pane Gilmore, za tento náhled na situaci. S vámi budeme diskutovat ještě za chvíli, ale teď se zdá, že se nám podařilo dostat, uh, docílit spojení s panem Markésem, kterému bych rád dal okamžitě slovo, než ho zase ztratíme. Prosím, pane Markézi, máte slovo.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 A, no. podle a, úřadu a, státního zástupce je takových lidí 60 tisíc. A tyto lidi bude moci, budeme moci tedy vyloučit z války. Potom 25. května tady byl další krok jednomyslně Rada bezpečnosti a velmi rychle schválila rezoluci 2261 2016 ke zvláštní politické misi, včetně Eh, Združení eh, latinskoamerických a karibských eh, států SELAC a její mise, která bude sledovat situaci a jednostrannou jednostranné usnesení. Integrální systém spravedlnosti a neopakování spojuje všechny prvky mezinárodního práva které se týkají tedy práv obětí. A potom pokud jde o spravedlnost, máme tady komisi pro pravdu, zřetelnost, eh, spravedlnost a neopakování. Zvláštní mírová jurisdikce bude také eh, zřízena a bude mít eh, záruky pro neopakování. Dohoda o zvláštní jurisdikci pro mír eh, dosáhla mimořádného výsledku, eh, protože eh, zde bude existovat jurisdikce, bude se uznávat odpovědnost z doby ozbrojeného konfliktu a má to přispět k tomu, aby ten proces byl nezvratný. To je konečné právo všech zapojených protože bez konsolidovaného míru eh, nikdo nemůže eh, požívat svých práv. Tato zvláštní jurisdikce vám dává právo na eh, pravdu. To je doplněk celého tohoto systému. Tato zvláštní jurisdikce vytváří tedy model výjimečné alternativní spravedlnosti. A jde k tomu, jde o to odhalit pravdu o tom, co se stalo, tak aby se to nestalo už nikdy. Uznání odpovědnosti znamená s míření s věc, tedy, a teď máme přerušené spojení. Teď nám to... Thank you. Is he back? Well, okay, if you can start. It, e, no. Prosím pokračovat. Yeah. Please start again. Takže prosím, začněte znovu. No, pokračujte, pokračujte. Takže jak jsem říkal, je třeba dát přednost těmto sankcím, které, ze kterých vyplývá garance hospodářských reparací. To bude důležitý krok. K tomu, jak zamezit tendenci nedodržovat mírový proces. to eh, znamená eh, tresty odnětí svobody až do výše 20 let. a soudy se zaručením právem na obhajobu poprvé od mírové dohody v naší zemi bude stanovena odpovědnost, kterou ehm, se eh, stanoví Tedy eh, kompetence všech těch, kteří eh, se zúčastnili konfliktu, i když neměli uniformu. My vyjadřujeme společnost eh, pro tento integrovaný systém spravedlnosti, který chce odpovědnost těch, kteří vedli válku. Vyžaduje si to nesmírný, eh, nesmírně pružný přístup, pokud jde o vyjednávání. Příčiny konfliktu by se nikdy už neměly objevit znovu. Mírová dohoda nesmí být jednoduchou vsuvkou v naší tragické historii, ale začátkem eh, období eh, dlouhého smíření a prosperity. Události, které, ke kterým došlo po eh, zkrachovalém mírovém procesu v 80. letech, které vedly ke smrti více než 50 tisíc lidí události tohoto typu jsou nepřijatelné. Musíme reformovat doktrínu státní eh, bezpečnosti, nová paradigmata. Máme tady eh, určitý eh, svěřenecký fond, do kterého se bude přispívat eh, ve prospěch kolumbijského míru a, a rádi bychom vyjádřili i svoji eh, vděčnost. Mír v Kolumbii eh, za to, že Evropská unie vkládá naděje do kolumbijského míru. Nejlepší bude, aby FAP eh, byla škrtnutá ze seznamu teroristických organizací tak rychle, jak eh, my jsme se tam dostali. Což je eh, základní překážka k normalizaci politického života v Kolumbii. A my samozřejmě se pokusíme. A také to pomůže zapojení civilistů nebo eh, zapojení do civilního života těch bývalých bojovníků, nemáme pochybnosti o tom, že dosáhneme míru, co by eh, vyššího eh, cíle. Mír pro všechny v Kolumbijce v roce 2016 bude v Kolumbii rok míru. Děkuji. Herzlichen Dank für Ihre Darlegungen. Děkuji vám mnohokrát za eh, vaše vystoupení. Teď se dostáváme tedy te, ke kolekčku eh, otázek a odpovědí. Prosím, kvůli technickým nedostatkům a vzhledem k tomu, že máme spoždění, abyste se ptali co nejrychleji. Musíme diskutovat ještě s panem Gilmorem a pak máme ještě jeden příspěvek. Teď má slovo pan Freund za SAD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám i, i vám, tady, pane Markézi, že jste kvůli nám tak brzy ráno vstal. Chtěl bych vám poblahopřát k těm krokům, které podnikáte. Mír už je konečně na obzoru. Já jsem si udělal takovou rešerši pro dnešní diskusi. Narazil jsem na jeden článek v New York Times s titulkem V Kolumbii rostoucí násilí vyvolává nové pochybnosti. Je to z 26. října z roku 1987. O tři roky předtím byla podepsána dohoda o klidu zbraní která, jak už dnes víme, netrvala příliš dlouho. Členové vašeho politického křídla, tedy eh, patr- eh, vlastenecké unie, byli eh, cílnými útoky vrahů, přičemž vládní síly tvrdili, že rebelové zneužívají pravdu k dalším náborům tak a před třemi lety jste došli k závěru, že co je moc, čeho je moc, toho je příliš, což je dobré rozhodnutí. Uvědomili jste si, že bylo prolito příliš mnoho krve, příliš mnoho lidí bylo zabito. No, to řečeno, zde jsou mé otázky. Jaká myslíte jsou rizika, pokud nějaká jsou, eh, pro úspěšné dokončení mírového procesu? Jakou politickou roli vnímáte pro vaši politickou skupinu po, v, v době po uzavření mírové dohody? My jsme optimisticky sledovali to, co zaznělo k jaksi eh, tranziční justici a k obětem. Chci se zeptat, jak zajistíte, aby oběti pocítili svá práva na pravdu reparace? A nakonec ta dohoda o ukončení produkce koky výměnou za e, zemědělskou reformu, myslíte, že bude stačit k ukončení výroby drog a k tomu, aby zemědělci byli soběstační? Děkuji. Paní Bilbao Barandika má slovo. Nevím, proč mi tady píšete, že to je pan Bilbao Barandika. Děkuji vám mnohokrát, pane Eh, předsedající. Děkuji, pane Markezi. Chci vám říct v první řadě, že máme velkou radost z toho, že se Kolumbie konečně udává cestou míru. Doufejme, že se nám podaří tento proces řádně dokončit. Chci se vás zeptat na jednu věc, která se nezmiňuje často, ale která je vidět ve všech mírových procesech. Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se setkáváte, když sedíte u jednacího stolu? A až dosáhnete té dohody, a doufáme, že to bude v příštích několika měsících, jaké problémy předpokládáte, že vzniknou při organizaci jeho implementace? Víme, že v jiných mírových procesech bylo vždy obtížné dosáhnout té dohody jako takové, ale bylo daleko obtížnější pro organizace, jako je třeba ta vaše, vynutit si, aby všichni ve vaší organizaci sledovali stejnou linii. Co se týká angažovanosti v politice, hodláte založit vlastní stranu, nebo jak se budete angažovat? Myslíte si, že budete mít jednotnou politickou frontu v rámci tohoto procesu? A jakou roli myslíte, že byste měli hrát eh, v rámci usmiřování a v rámci uznání toho obrovského utrpení obětí a jejich rodin? Děkuji. Eh, děkuji za vaši účast za vaši účast na tomto slyšení. Já jsem Kolumbii navštívila více než před, před 30 lety a od té doby pečlivě sleduji ten proces tak, jak se odvíjí. Pero entonces... Serious problem because we invited uh, him to go to the EU delegation. Ano, my jsme ho pozvali, aby, se sta, aby přišel za delegací EU v Havaně Eh, kde je bezpečné, kde jaksi širš, širš, širší pásmové připojení, on to nepřijal a teď máme ten problém, eh, který s tím máme. I propose. Dobře, tak nic. Navrhuji. Eh, ptejte se pana Gilmora. Uh, yeah, we have no Ramon. Tak. Ramon, prosím. Děkuji. Já mám jednu otázku na pana Gilmora, když dovolíte. Chci mu poděkovat za to, co už řekl. Eh, je zde určitý, eh, je zde naděje, že zvláštní vyslanec podnikne návštěvu Evropského parlamentu v tom procesu před referendem? Můžu se vás zeptat, zda budete moci vyjednávat s kolumbijskou vládou a s parlamentem aby se umožnilo jednotlivým frakcím v Evropském parlamentu, které podpořili mírový proces, aby Kolumbii navštívili ještě před referendem, protože bychom mohli e, být součástí delegace, e, mírotvorné delegace. Paní Luňáček, tady teď je opět pan e, Marquez. Dobře, děkuji vám. Já jsem říkal, že jsem Kolumbii navštívila před více než 30 lety a od té doby eh, pečlivě sleduji to, co se odvíjí v mírovém procesu a jsem velmi ráda, že jsme tady dnes a posloucháme zástupce jak vlády, tak zástupce FARC a posloucháme také zvláštního vyslance EU. A všichni jsou si jistí, jsou optimističtí a jsou odhodlaní zajistit, že mír bude. a že e, to bude mír, který bude tak významný pro všechny Kolumbijce. Mám na vás tři otázky, pane Markezi. My jsme to diskutovali s panem Charamiliem. Vy jste zmínil e, vraždy e, těch zástupců lidové jednoty. a e, my teď mluvíme o nutnosti odzbrojit polovojenské skupiny. Chci se zeptat, jste si jist, že se nebudou opakovat události z doby před 30 lety? E, co zajistíte, e, co budete dělat, abyste zajistili, že se takovéto, obrovit, ob, um, takovéto masakry nebudou opakovat? Chci se také zeptat na toto. V řadách FARC je celá řada žen pokud vím, máte eh, ženy i, jak doufám, tady ve vaší vyjednávací delegaci, protože pokud nebudete diskutovat i se ženami na straně Farka, na straně vlády, nedosáhnete nikdy udržitelného míru. A nakonec, eh, v Kolumbii je 6 milionů vnitřně vysídlených osob eh, v důsledku tohoto konfliktu. Jakou důležitost přisuzujete k tomu, aby se tito lidé mohli vrátit domů? Děkuji. Ano, já považuji za vhodné, aby se ženy eh, všeho účastnily, ale aby ženy byly jedinou podmínkou pro dosažení míru, to zachází snad až příliš daleko, říká pan předseda. Slovo má teď pan Marquez. En cuanto al caso de la Unión Patriótica, se nos preguntan cuáles son los riesgos que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 v rámci připravování kroků, které by posílily důvěru eh, mezi oběma stranami. Je to dobré rozhodnutí, že vláda posílá na jednání v Havaně generály armády a letectva, a policejních složek a kromě toho také námořní admirály. jsme přesvědčeni, že obě strany konfliktu mohou do mírového procesu významným způsobem přispět. Dosáhli jsme pokroku v budování důvěry a myslím si, že to bude mít vážný dopad na mírový proces v tom smyslu, že ho to dovede k brzkému zdarnému konci. Budeme mít brzy definitivní mírovou dohodu. Byla zde otázka týkající se e, koky. Je to socioekonomický problém s vážnými dopady. Mnoho malých farmářů eh, se angažuje v pěstování koky v Kolumbii a my jsme odsouhlasili společně s vládou kroky, abychom nahradili pěstování koky a kompenzovali jsme komunity malých zemědělců. Oni budou připravovat dohody o alternativních hospodářských rozvojových plánech, aby se zajistilo, že budou moci postupně přecházet z koky na něco jiného, na nějaké jiné plodiny, budou pěstovat eh, zkrátka něco jiného. Pan předseda říká, no, stejně už jsme na konci, asi už to nebudeme zkoušet. No, už to neskoušejte. Teď tedy e, slovo, pa, slovo má pan Korál, který se chce zeptat na něco pana Gilmora. E, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane eh, Gilmore, v první řadě bych eh, se chtěl připojit k těm, kteří vám blahopřáli k vaší činnosti v tomto mírovém procesu. Doufám, že to dotáhneme do zdárného konce. Souhlasím s tím, co říkali kolegové. Dvě rychlé otázky, pane Gilmore. Jedna se týká eh, dostupnosti spravedlnosti pro eh, ty, kteří udělali cosi špatného. Pošpinili se ohledně dodržování lidských práv, protože ta dohoda z 15. prosince a z 19. prosince o tom nehovoří jasně. Ať už se jedná o odškodnění eh, rodinných příslušníků obětí, není jasné, co se bude dít, je, z jakých prostředků se to má platit. Za druhé, máme pochybnosti ohledně nového víza pro Kolumbijce do EU zda to nemůže určitým způsobem eh, napomáhat činnostem organizovaného zločinu a obchodování s narkotiky. Eh, víme, že to je velice čilá činnost, například kalabrijské drangety v Itálii, to je známá činnost. A drangeta je jednou z hlavních společníků eh, kolumbijského narkoobchodu. Tenok Howard get each for one minute the floor. Prosím minutu a potom pan Gilmor uzavře tuto schůzi. Prosím jen minutu, protože už jsme překročili naši e, dobu schůze. Děkuji. Vám také, e, pane předsedo, vám také, pane Gilmore. My také vidíme Eh, nebo mysleli jsme si, že ten konflikt eh, v Severním Irsku nelze eh, vyřešit, ale nakonec se mírovým způsobem vyřešil. V minulosti se bizarním způsobem spojovala IRA a FARC. Oni to z Fiřeckého fondu, zatím se o tom moc nemluvilo. Kolik to bude stát? abychom mohli implementovat ty, nebo aby byly mohly být implementovány ty reparace a kolik bude stát eh, demobilizace a mm, odzbrojení FARC. To bude určitě miliony amerických dolarů. Máme o tom nějaká čísla, nebo vláda má o tom nějakou představu? přemýšleli o tom, odkud ty peníze dostanou, odkud zda přijdou z mezinárodní pomoci nebo zda budou z vlastního rozpočtu. Je to velký požadavek o celosvětovém financování všech možných věcí. Včera jsem sešla s delegací ze severního eh, Kypru, tureckého společnosti, říkal, že potřebuje 15 miliard k tomu, aby Mm, kyperská otázka se dala vyřešit, protože tam je také zapotřebí kompenzovat. Uvědomíte si, že ten svěřenecký fond eh, Evropské unie na toto vše nebude muset nějakým způsobem sehnat peníze? Uh, Pan Havit, eh, děkuji vám. Pane Gilmore, my vás podporujeme ve vaší práci díky za vaši ochotu spolupracovat s námi. Musíme také poděkovat tlumočníkům za Eh, jejich trpělivost je důležité slyšení jako tato pořádat. Pane Gilmore, eh, dvě věci, které byste měl dále zmiňovat. Důraz na občanskou společnost, to je velice důležité v mírových jednáních, jako je toto. A eh, já se vás chci zeptat, jak chcete angažovat občanskou společnost ve vaší další práci. A poté na základě vašich diskusí s paní Mogherini hovoříme o financování dostupném pro obě strany, pro občanskou společnost. Můžete nám k tomu říct něco bližšího? No a nakonec, když, jste navští, když navštívíte poli, politické vězně na své příští návštěvě, eh, budete identifikovat krátkodobá, krátkodobé možnosti, jak zlepšit jejich situaci. Děkuji vám. Děkuji, pan Gilmore. Děkuji, Elmare. Tak eh, za prvé eh, k té otázce politických uskupení eh, v Evropském parlamentu, které vedou výměny v kontextu parlamentní delegace, která navštíví Kolumbii. Myslím, že to by určitě stalo za to, protože existuje konkrétní dialog, kterou sesterské strany, eh, lidé ze stejné politické rodiny eh, mohou vést. Myslím si, že to eh, vede k hlubšímu porozumění a já určitě mohu pomoci k tomuto a rád to udělám. A v součástí mé práce budu rád, když parlamentní angažma bude tedy součástí, pravidelnou součástí mé práce. Vede, tam, je, vede se tam politická diskuse, kterou eh, spolu eh, poslanci mohou vést a to umožní eh, hluboko pochopit, co se vlastně děje. A důležité je, aby v celém politickém systému v Kolumbii bylo pochopení toho, že Evropská unie chápe mírový proces. A tedy proč jej považujeme za důležitý? Pan Koreo k otázce, k dvěma otázkám. Za prvé eh, k otázce přístupu ke spravedlnosti. Tak, jak říkal pan Charamio eh, ve své prezentaci, oběti eh, byly středobodem dohody, které bylo hm, dosaženo 15. prosince. To je velmi důležité. Je to první mírový proces, kdy eh, byly eh, oběti tak eh, zapojené jak do těch diskusí, tak do jejich potřeb a do toho, aby ty jejich ztráty byly zapojeny do rané fáze procesu. K systému a k otázce tím související eh, kolumbijský prezident to podepsal tady na začátku eh, prosince k otázce um, pašování narkotik, tak eh, důležité je řešit ten obchod v Kolumbii u zdroje a snažit se, aby ti, kteří teď pěstují koku, přešly alternativní plodiny. To samozřejmě nebude těžké, protože je to velice eh, zisková forma činnosti. A, a přejít na něco jiného, na jiné zemědělství, bude obtížné. A to je jeden eh, z důvodů, proč Evropská unie zaměřuje svoji pozornost na rozvoj venkova a na spolupráci s venkovskými komunitami tak, aby dosáhla eh, přechodu od nelegálního pěstování plodin k něčemu dalšímu. Já jsem navštívil takový projekt, který než že v takovém pracuje, jak už jsem říkal, a je velmi úspěšný. Ten svěřenecký fond, Panetanoku. tak kolik by to stálo celkově nejdříve? Eh, hodně, jak jste říkal. S vyjednavači na vládní straně jsem o tomto hovořil. Hodně se toho dělá ohledně eh, výpočtu. Dokud nebude ta eh, dohoda samozřejmě úplně uzavřena, tak není možná konečná kalkulace, ale náklady eh, na tuto dohodu do značné míry ponese kolumbijský lid a vláda. A samozřejmě jsou tady určité implikace pro rozpočtovou situaci v eh, Kolumbii. Nicméně mezinárodní podpora, kterou bude poskytovat ten Evropský svěřenský fond, bude jenom eh, zlomkem toho, co bude eh, třeba. Zpráva tedy svěřenského fondu se předpokládá, že bude tam takové vedení, které bude rozhodovat o politice a potom komise v Bogotě, eh, která bude řešit podrobnosti eh, těch projektů, které se mají financovat. Takže to se bude, eh, na to se bude velice pečlivě dohlížet. Jak jsem říkal, zatím neproběhla žádná rozhodnutí o tom, jak se ten svěřenský fond použije, ale v zásadě se řeší, že to půjde do rozvoje venkova částečně. Neříkám, eh, že by eh, z toho eh, šlo očkodění, jak jste říkal. Potom k občanské společnosti, pane Hovite. Na návštěvách Já jsem se setkal se zástupci občanské společnosti a chci to dělat i nadále. A spolupracovat se široce eh, zastoupenými organizacemi. Jsem se jsem vlastně s organizací eh, obětí, eh, s organizací, která pracuje na jejich reintegraci do společnosti. Chci se setkat s odbory, s církevními představiteli a s lidé ze širokého spektra občanské společnosti. Tak, aby oni chápali, co dělá Evropská unie a také abychom pochopili, co, jaké jsou jejich potřeby. Nemám eh, plán eh, navštěvovat vězení, ale eh, zamyslím se nad vaším námětem a proberu to s delegací v Bogotě. Potom jsem se ptal, kdy ten syrenský fond bude. Tak plánu je, že bude vytvořen do no, uzavření dohody. Tam pracuje hm, tam se pracuje a, a, a jako poslance vás vyzývám, abyste podpořili členské státy, aby přispěli k a, e, tomu svěřenskému fondu, protože to je opravdu a, e, skutečné vyjádření a, e, podpory Evropy a, k tomuto procesu. A závěrem, panem předsedo, to už je má poslední příležitost to učinit. Rád bych vyjádřil Eh, vděk za podporu, eh, které se mi dostává od ESVČ, zejména od pana Šeprda. Mm, a také eh, za podporu, kterou jsem získal od Bogoty, od delegace Evropské unie, od velvyslance Zachariase. A také podpora, kterou jsem dostal od delegace Evropské unie Havaně. Uh, Děkuji vám mnohokrát za tento příspěvek. Doufáme, že toto všechno bude mít pozitivní výsledek, až budeme moci rozvíjet také dohodu strany Evropské unie. To, co je v našem společném zájmu, takže doufejme, že to tak dopadne a přejeme všem zúčastněným silné nervy a hodně štěstí. Po této dohodě se totiž přichází teprve k té těžší eh, součásti, a to je implementace dohody. To je vždy těžké. Děkuji, eh, že jste nám takto pomohli. Zasedání